Kolegové, prosím, usaďte se, abychom mohli začít. Začneme hlasováním o zprávě pana Taylora o právech cestujících v letecké dopravě. Prosím, můžete mi eh, naznačit, kdo nemá hlasovací kartu, pan Kramer, pan El Kadraoui. Takže pokud všichni souhlasí, prosím vás, ukažte mi, jak hlasujete, až budeme hlasovat. Nyní to zkontrolujeme, takže já zahajuji elektronické hlasování jenom na zkoušku. Hlasovali všichni? Deboro, hlasovala jsi? Jenom to zkoušíme. Prosím, hlasujte. Everybody legal. Uh, yeah. Fine. Nobody cheating this morning. Takže a hlasovali všichni, nikdo nepodváděl, výborně, tak můžeme začít. Hlasujeme o zprávě pana Taylora. Uplatňování práv cestující v letecké dopravě. Odstavec 1, IMKO 1, kde pro? Proti, zdrželi se, přijato. Dále 16, pana Perkera kde pro? Proti, Zdrželi se? Přijato. To znamená 15 odpadá, 17 kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 18 pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme to elektronicky. Zahajuji hlasování. a máme tady jedno plus, jedno minus navíc. EPP má jednoho hlasujícího navíc. Končím hlasování a je to zamítnuto. 15 k 21. IMKO 2 a 4. An blok, kde pro? Proti. Zdrželi se Zamítnuto. 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 19. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 21. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 22, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis A. Je zde dílčí hlasování, o které požádalo EKR, takže budeme mít dvě části. První část od Considers Dead až po In Europe a druhá část je and therefore až po the statistics. Takže první část, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní se dostáváme k kompromisu B. Kde pro? Proti, zdrželi se, přijato. 33. Pan Marinesku. Kde pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis C s ústním pozměňovacím návrhem SAD. Někdo proti uh, ústnímu pozměňovacímu návrhu? Pokud nikoli, s ústním pozměňovacím návrhem kompromis C, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 42. pana Maranesku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 Zkontrolujeme 49 elektronicky, myslím, že je to schváleno, ale zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Plus další dva pro. Končím hlasování. Je to přijato 26 ku 16. A 50, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 51, kde pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme 51. Zahajuji hlasování. Plus další dva jsou pro. Hlasovali všichni, končím hlasování. 22 pro, 21 proti. Je to přijato. dva nemají hlasovací kartu. Je to přijato. Souhlasili jste, že kolegové mohou hlasovat bez hlasovací karty. 48 paní Sehnalové. To odpadá. A další je 52 paní Ayala Sender. Takže kde pro? Proti. Zdrželi se. Zkontrolujeme to elektronicky, takže hlasujeme o 52. paní Ayala Sender. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Plus 2 jsou pro, takže 24 pro, 20 proti, je to přijato. Kompromis E. Kde pro? Proti? Zdrželi se přijato. 65. pan Nelis. je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 66. 66. je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 68. Paní Foster. Kde pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 70. Paní Bortman Kohl, kde pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme 70. Myslím, že je to schváleno, ale zahajuji hlasování. Prosím, ukažte nám palce. Michael, co děláte? Takže dva pro, jeden proti. Končím hlasování takže 31 ku 13 je to přijato. Imko 18 odpadá, 67, kde je pro? Nikoli. Další je 71 paní Sehnalové. Odstavec 7 nový, pozměňovací návrh 71. Okay. I'm told 69 can be voted. Doslechl jsem se, že o 69 se můžeme hlasovat jako doplnění, takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Není 71, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme 71 elektronicky. Zahajuji hlasování o 71. Už vám funguje zařízení, výborně. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. 72 paní Tykau, kde pro? Proti? Zdržele se? Zkontrolujme 72. Zahajuji hlasování. pane kolego, funguje vám to výborně, takže končím hlasování a je to zamítnuto. So 73 next. 73, paní Sehnalové, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis F. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 76, paní Sehnalové, je to doplnění, o kterém se může hlasovat. Takže kdo je pro 76, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Kompromis G. Je zde dílčí hlasování. První část od calls on až po free of charge a druhá část od end to withdraw až po booking. Takže první část, kde pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se rovněž přijato. Pozměvací návrh 91 a 92, paní Foster, pan Van Dalen, kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto. IMKO 17 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme IMKO 17, zahajuji hlasování. Další dva jsou pro, hlasovali všichni, končím hlasování a je to přijato. 99. Paní Bortman Kohl. Odpadá. Další je stovka. Odstavec 10a. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Imko 12. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 102, 101, promiňte, pan Marsinkevič, kde pro, proti. Zdrželi se, kdo nehlasuje, někteří nezvedají ruce, takže ještě jednou, pan Marcinkevič, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis H, je zde ústní pozměvací návrh od pana Zasady. Má někdo něco proti? Pokud ne, budeme hlasovat. Je zde také dílčí hlasování, které požádali zelení. Máme zde tři části, takže ústní pozměvací návrh a tři části k takzvanému kompromisnímu pozměvacímu návrhu. První část až po Safely, druhá část až po PRMs a třetí část e, končí modes. Takže nejdříve ústní pozměňovací návrh pana zasady, kde pro, proti, zdrželi se, přijato, není tři části. První část, kde pro, proti, zdrželi se, přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato, třetí část pro, proti, zdrželi se, přijato. Zkontrolujeme třetí část. Dobrá, hlasujeme elektronicky o třetí části. Pan Kramer je také pro, další dva pro, hlasovali všichni, končím hlasování. Je schváleno 23 pro, 22 proti. 107, to je doplnění, kde je pro, kdo je pro 107? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme 107. Zahajuji hlasování. Pan Kramer, takže další dva hlasy pro. Končím hlasování. Je to přijato 24 ku 22. Ma. 109. Kde pro? Proti? zdrželi se, přijato 27 imko, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 29 imko pro, proti, zdrželi se, přijato 30 imko, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis I, kdo je pro, proti, Zdrželi se? Přijato. 121. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme 121 elektronicky, zahajuji hlasování. Plus dva hlasy navíc pro. Hlasovali všichni, končím hlasování. Je to přijato. 123. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme 123. Myslím, že je to přijato. Zahajuji hlasování. Dva hlasy navíc pro. Končím hlasování. Je to přijato. IMKO 11. Pro. Proti zdrželi se, zkontrolujeme IMKO 11 elektronicky. Máme zde dva hlasy navíc proti, hlasovali všichni, končím hlasování. A je to přijato. Kompromis je. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 126, paní Pikau. angličtině by mělo být in due time, nikoli in good time. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 127 pana Kocha, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 128, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis K, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 141. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Můžeme to zkontrolovat. 141 zkontrolujeme elektronicky, Zahuji hlasování. Navíc jeden hlas pro, jeden proti. Hlasovali všichni, končím hlasování. Je to zamítnuto. 143. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis L. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis M. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 152. Kde pro? Proti? zdrželi se. Myslím, že je to přijato, ale zkontrolujeme to. Zahajuji hlasování o 152. E, máme zde dva hlasy navíc pro. Hlasovali všichni, končím hlasování. 24 ku 21 je to přijato. 153 pana Kosy, kde pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme to. Zahajuji hlasování o 153. Hlasovali všichni. Jeden se navíc držel, jeden je proti. Končím hlasování. Přijato. 154. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 155. Paní Foster, kdo je pro? Proti zdrželi se, zamítnuto. 158 pana Fandálena, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 159, kde pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme 159 elektronicky, zahajuji hlasování a máme dva hlasy navíc proti. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 156. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 157. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Imko 14. Kdo je pro? proti, zkontrolujeme IMKO 14, zahajuji hlasování a dva hlasy navíc pro. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 160. Kde pro? Proti? Zkontrolujeme 160. Zahajuji hlasování. Dva hlasy navíc pro, hlasovali všichni. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 161. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 162. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dále 164. 164 paní Foster. Nikoli. To také odpadá. Right, okay. Well, it should say here it falls if we get, you know, when we get that. IMCO 13 next. IMCO 13 je další, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. IMCO 15, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis. Kompromis N. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Dále 169. Pan Koch, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Můžeme prověřit 169. Hlasujte. Michael, dva proti, ne, jeden pro, jeden proti od vás. Konec hlasování. Přijat. 170 je jenom jazyková úprava, takže IMKO 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnout. 171, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. Imko 19, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Za, přijat. Imko 21, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. 174, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. 173, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. Další 177, kdo je pro, proti, zdržel se. Myslím si, že je zamítnut, ale prověříme, hlasujeme o 177, hlasujte. Všichni odhlasovali, konec hlasování. Ano, zamítnut. 175, paní Tykau, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. 178, to je doplnění. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. Sto sedmdesát devět, kdo je pro? Proti, zdržel se přijat. 176, opět to je jazyková úprava, to je jasné, takže nebudeme hlasovat. 180, kde pro? Proti? Zdržel se. Prověříme 180, hlasujte, prosím, elektronicky o 180. Všichni hlasovali, konec hlasování. Návrh je přijat. 181, kdo je pro? Kdo je proti? Prověříme ještě jednou. 181, myslím, že to je podobné, ale hlasujte, prosím. Dva plusy tam máme ještě k tomu. E, všichni odhlasovali. Konec hlasování. Přijat. 183 pan Fidanca. Kde pro? proti, zdržel se, zamítnut. 184, kde pro, proti, zdržel se. Hm, prověříme. Hlasujte o návrhu 184, 1 plus 1 minus. Všichni hlasovali, konec hlasování. Zamítnuté. 182 pan Kosa. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijat. IMKO 24 odpadá, takže odstavec 28 a návrh 188, Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijat. 191. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. 192. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. 194. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. IMKO 22. Kdo je pro? Proti? Slyšel se. Přijat. 195. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. 3. Kdo je pro? Proti? Můžeme prověřit návrh 3. Hlasujte, prosím. A všichni odhlasovali. Konec hlasování. Návrh je přijat. Čtyři. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Prověříme návrh čtyři. Eh, pana Taylora hlasujte. Eh, dva navíc, dva plus. Všichni odhlasovali, konec hlasování a návrh je tedy přijat. Pět. Ano, budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijat. Šest. Hlasujeme o šest. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnut. Další je jedenáct. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnut. 7, 8, 9, 10 jsou totožné. Kdo je pro? proti, zdržel se přijat, ty 12, kdo je pro, proti, zdržel se přijat, 13, kdo je pro, proti, zdržel se přijat, 14, kdo je pro, proti, prověříme návrh 14, prosím, hlasujte o návrhu 14, Dva máme ještě navíc pro. Všichni hlasovali, konec hlasování. Návrh je tedy přijat 24 ku 22. Jeden, návrh jedna, pan Kosák pro, proti, zdržel se zamítnut. A nyní návrh 2, pan Kosa s ústním návrhem zpravodaje, takže souhlasíte s ústním návrhem, dobře, tak kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Konečné hlasování, hlasujte a e, máme zde pana Kramena, pana Alcatravy navíc, 2 plus, připočteme, konec hlasování. 41 pro, 1 proti, 4 se zdrželi. Blahopřejeme, pane Taylore, váš návrh byl přijat.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 waiting for Mr. Dal- Čekáme na pana Delbeke eh, z oddělení pro změny klimatu. Okay. Okay. Ah, yeah, thank you. Thank you. Okay. Dobře. very pleased to speak. Uh, yeah, yeah, yeah, and I'm going to go straight in anyway. okay, colleagues. Kolegové, máme tady pana generálního ředitele pro Climate Action, pro změny klimatu a on nám přednese, jaká je situace, co se týče toho eh, systému obchodování s emisemi a takže, pane Delbeke, děkuji, jenom, že jste přišel, ale že jste přišel i dříve, takže můžeme začít také dříve, to jsme rádi. A prosím, ten, kdo chce odejít, tak ať odejde, abychom mohli začít. Prosím, omlouvám se. OK. Dobře, takže pane Delbeke, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den. Je to pro mě potěšení, že vám mohu říci, jaký je vývoj, co se týče letecké dopravy a jak tam řešíme otázku emisí plín, eh, skleníkových plynů a jak vypadá průběh diskusí na mezinárodní scéně. Jak víte, že změna klimatu je problémem. Vědci eh, vydali jasné přesvědčivé eh, důkazy o tomto a Evropská unie má celou řadu různých předpisů a nařízení, které upravují různé sektory, zařízení, elektrárny, e, průmysl, motorová vozidla a tak dále. Ale jeden ze sektorů, který vůbec nebyl upravován předpisy, je letecká přeprava a námořní, mezinárodní námořní doprava. Takže začneme leteckou dopravou. Zde panoval takový pocit, že je třeba to také začít řešit, protože tento sektor se hodně eh, od, rozvíjí podle ICAO 70% návrh, nárůst do roku 2050, takže to bude velký problém. A teď, když chceme redukovat emise v jiných sektorech, tak naopak v letecké dopravě se to zvyšuje. Uh, Eh, mezinárodní letecká doprava to je skutečně globální sektor, což znamená, že naše politické aktivity eh, v této oblasti se odlišují od třeba regulace eh, emisí z elektráren a z průmyslu v Evropě vůbec. Dovolte tři poznámky. První je otázka historie. De facto Evropská unie vždycky Eh, byla pro řešení tohoto problému v rámci Mezinárodní organizace pro civilní letectví ICAO, ale ICAO eh, se k tomu moc nevyjadřovalo a zde eh, eh, naši zákonodárci, včetně vás, eh, z toho byli nervózní, apelovali na komisi, aby přijala určité kroky, třeba i na regionální bázi, když to nejde na globální bázi. A to jsme udělali a prostřednictvím tedy spolurozhodování v roce 2008 jsme přijali nařízení, abychom zahrnuli mezinárodní leteckou dopravu do obchodování s emisními povolenkami. A to bylo zcela v souladu s pokyny od ICAO. ICAO se drží dvou důležitých principů. Za prvé upravuje otázku daní poplatku a e, ICAO také od roku 2000 tvrdilo, že e, e, náš režim ETS není tedy žádným, žádnou daní či poplatkem, které jsou tedy vyloučeny IKM, takže je to něco jiného, je to jiný režim, než jsou poplatky. Další důležitý pokyn od ICA je, že to je užitečný nástroj, ETS je užitečný nástroj, ale ICAO eh, nepřijme vlastní režim obchodování, ale apeluje na státy nebo regionální uskupení, aby eh, mezinárodní leteckou dopravu eh, podřadilo tomuto režimu. A právě to je to, co jsme v Evropě učinili. Legislativa byla přijatá prostřednictvím spolurozhodování v roce 2008 jednomyslně v Radě a drtivou většinou zde v Evropském parlamentu. A tudíž, tak jsme na tom teď, a my e, zcela vlastně již skoro implementujeme naši legislativu od 1. ledna 2012. To je důležité datum, protože od tohoto data veškeré emise by měly e, být e, ošetřeny těmito povolenkami, které se do velké míry ale rozdávají zadarmo, jak víme, protože to je systém postupný, který je třeba implementovat postupně. Takže 85 těchto emisí v roce 2012 tedy eh, bude pokryto těmito eh, eh, těmito povolenkami zadarmo a bude se to postupně zvyšovat potom ten podíl který nebude eh, zadarmo. Takže eh, v podstatě hm, tak asi 15-18 hm, eh, tedy bude hrazeno leteckými společnostmi. Takže to je něco, co jsme přijali prostřednictvím spolurozhodování. A za druhé, co, jaká je naše pozice dnes k dnešnímu datu, poněvadž je třeba si jasně říci, že tato legislativa narazila na opozici ve světě a my jsme proto navázali celou řadu bilaterálních jednání, konali jsme eh, řadu summitů a asi takovým revolučním byl summit v listopadu minulého roku se Spojenými státy, kdy se o tom také hovořilo a kdy jsme získali podporu Spojených států, abychom otevřeli tuto tematiku a diskutovali o tom v rámci ICAO, tedy o Mezinárodní organizace pro civilní letectví a od té doby Eh, pan Kobe, pan předseda organizace a generální tajemník pan Bežové i vyslali takové signály, že IKAO urychlí svůj pracovní program a bude řešit emise skleníkových plynů produkované letectvím. Takže na to zareagovali pozitivně, protože my vždycky jsme podporovali multilaterální řešení a ne regionální řešení. A de facto eh, jednáme podle tří základních směrů. Za prvé, můžeme podpořit jakýkoliv systém, se kterým přijde ICAO za předpokladu, že e, e, se budou tímto snižovat emise více, než je to v rámci našeho regionálního režimu v Evropě. Takový globální režim samozřejmě je atraktivní režim, protože jde o mezinárodní biznis, takže i globální režim by měl být schopen snížit emise plynu. E, druhý důležitý princip je, že takovýto režim by neměl diskriminovat mezi leteckými společnostmi. To je jasně zakotveno v naší legislativě a také by to měl být hlavní princip eh, všech kroků ze strany ICAO, tedy žádná diskriminace mezi leteckými společnostmi, protože víte, že v kontextu změn klimatu eh, tak eh, zde Ehm, máme takzvanou společnou diferencovanou odpovědnost v mezinárodních jednání. To znamená, že průmyslové země by měly za to platit více. Ale ehm, ehm, takovýto výklad diferencované odpovědnosti nechceme zavést do letecké přepravy, letecké dopravy. To znamená, že průmyslové země by zaplatili za všechno a rozvojové nic by nedělali, takže my jsme si mysleli, že to by narušilo hospodářskou soutěž a bylo by to na úkor našich mezinárodních aerolinek a proto eh, tento princip eh, je eh, hlavním principem jednání v ICAO. Druhý princip, tedy zákaz diskriminace. A třetí princip je, že v případě, že ICAO připraví určitý rámec tak potom ten rámec by měl reflektovat určité cíle a opatření. Ten jenom, že by se tam stanovily cíle, ale ty cíle musí se opírat o reálná opatření, protože jinak to bude eh, celá škála eh, krásných deklarací a cílů a víte, že eh, cílů máme hodně a často se neplní. Takže cíle doprovázena opatřeními, to je důležitý princip v případě, že IKO Eh, přijme takový rámec, tak to tam musí být. To je můj druhý bod a to je, že eh, plně jsme odhodláni spolupracovat s IKM, eh, pracovat na společném režimu a aktivně také přispíváme k jakýmkoliv dalším technickým jednáním, která mohou být užitečná pro činnost IKO. Můj třetí bod a to minulý týden v Moskvě se konala schůzka, eh, která následovala po zasedání v Dili v listopadu a další se plánuje v Saudské Arábii následně. A v Moskvě bylo přijato prohlášení, které i eh, eh, se objevilo v mezinárodním tisku a možná by vás zajímalo, jak si vykládáme toto prohlášení z Moskvy. Samozřejmě jsme trochu zklamáni eh, faktem, že toto prohlášení z Moskvy je eh, taková eh, koalice tedy neochotných spíš než něco jiného, takže my jsme tedy eh, eh, my jsme eh, tedy, ale již před zasedáním v Moskvě jsme řekli, že počítáme s tím, že ten výstup bude pozitivní, to znamená, bude se snažit řešit problém, ale výstup je zklamáním. A mm, takže nepřináší nějaké pozitivní představy, jak snížit emise, to zrovna v tom prohlášení z Moskvy nefiguruje. A jak jsme na tom? A co se říká v tom prohlášení? Je tam celá řada alternativ, variant, eh, Eh, jsou to varianty, které by bylo možné použít v případě, že Evropská unie eh, se eh, pustí do přijímání vlastní legislativy. Mohli bychom to nazvat tedy odvetná opatření také, ale jsou to alternativy, varianty, které ale asi nenastanou okamžitě. Je zde však taková příležitost, šance i pro ICAO, aby ICAO pokračovalo ve své již zahájené činnosti. A myslím si, že dobrou zprávou je, že moskevské prohlášení i přes ty varianty e, odvetných opatření, tak nicméně jasně z toho vyplývá, že bychom měli opět oživit tuto práci v kontextu ICAO, což je v zásadě dobrá zpráva vyplývající z moskevského zasedání. To znamená, nyní všichni účastníci, všichni, všichni signatáři jsou ochotni na tomto spolupracovat v kontextu ICAO. A moskevské prohlášení podepsalo 23 23 států a nebyly to zrovna stejné státy, které podepsali prohlášení v Dili a některé tedy se k tomu nepřidali a některé zase třeba menší státy naopak vstoupily do tohoto klubu a i pět eh, z 22 tří států v podstatě není, eh, není pokryto naší legislativou, protože naše legislativa se opírá o pravidla de minimis. Jde o to, že ať ta odveta, odvetná opatření jsou jakákoliv, která se případně použijí, tedy, tak my v Evropské unii a my tedy v Evropské komisi jsme odhodláni, že budeme řešit eh, tu otázku, jakmile vznikne. Odveta a diskriminace vůči evropským aerolinkám nemůže nastat a pokud nastane, tak budeme okamžitě jednat tak, jak bude třeba. Myslím si, že další ještě závěr, eh, který vyplývá z toho prohlášení z Moskvy, je něco, co je trochu jinak sformulováno než v prohlášení z Dily, a to je apel na eh, pozastavení platnosti evropské legislativy a eh, tady se to ale neformuluje tak agresivně jako to, co bylo v tom předchozím prohlášení. Takže Eh, zhruba řečeno, mm, zasedání v Moskvě není pro nás dobrou zprávou, pokud jde o eh, spolupráci eh, v mezinárodním letectví, co se týče ETS, ale jsou tam určité pozitivní prvky a nejpozitivnější je, že můžeme pracovat, spolupracovat v kontextu ICAO. Což mě přivádí k otázce, co se teď děje v kontextu ICAO. Na začátku března, pokud se nemýlím, 10. 12. března ICAO se sejde a bude se zabývat touto otázkou určitě, takže to bude důležitý moment a potom doufáme, že ICAO, eh, protože jak jsme slyšeli, ICAO tedy předloží omezenou škálu variant eh, alternativ, jak řešit emise, eh, do, do června předloží mm, tento návrh a e, do konce tohoto roku potom rozpracuje jednu variantu, jak bojovat proti emisím letecké dopravy. Já myslím, že ICAO by měl respektovat tento harmonogram, protože jinak budeme mít problém, poněvadž náš vlastní termín v naší legislativě je duben 2013. A v dubnu 2013 právě to je eh, první datum, od kterého letecké společnosti budou mít povinnost eh, mít tyto povolenky na emise. Takže u nás je termín, závazný termín duben 2013, takže je zde asi tak rok před námi, kdy se to bude muset řešit, eh, ale rok na legislativu je doba krátká. Nicméně je povzbudivé, že ICAO eh, zrychluje tuto práci a máme zde i první signály, které by se měly nějak skonkretizovat na zasedání vrcholného orgánu Rady ICAO v březnu. A my, abych to shrnul, v Evropské unii, my jsme pro eh, globální mezinárodní řešení pro snižování emise skleníkových plynů v letecké dopravě. Máme regionální režim ETS, který nepozastaví svoji činnost, ale jsme připraveni novelizovat, změnit tento režim, pokud ICAO samo e, nebo sama tedy předloží e, návrh globálního režimu a mm, s tím, že my máme pevný termín a to je duben 2013. Ale mm, doufáme, že tak jak teď se zintenzivňuje práce a jednání, že budeme mm, e, mít skutečný globální mezinárodní režim, který předloží ICAO. Děkuji. Děkuji. Nejdříve začneme koordinátory, pan Groš za EPP. Jenom krátce, pane předsedo, protože kolegové se chtějí také vyjádřit. Jenom připomenu, že tady na výboru jsme už vyzvali komisi, aby se včas chopila tohoto tématu tak, abychom se nedostali jako u jiných témat do časového tlaku a ještě k poslední poznámce, kdy komise náhle rozhodne, i když je to spolurozhodování, rozhodování, a opět je to záležitost mezi komisí a radou a parlament se obejde. Myslím, že s tím jsme udělali zkušenost v minulosti a tuto zkušenost nemůžeme akceptovat po druhé, zejména ne tady. Mezinárodně, ať jde o letectví nebo lodě, je to obtížné téma a my trváme na svém přesvědčení, že opatření, která chceme prosadit na evropské úrovni, potřebují v podstatě předem hledat podporu na mezinárodní scéně, nikoliv až potom. Nezávisle na tom, jak to dopadne, minulost nás poučila. A poslední připomínka, to je otázka spíš. Vypadá to skoro tak, že na mezinárodní úrovni neprobíhá to, co očekáváme, pokud na úrovni ICAOS není pokrok, ptám se, jaká opatření od roku 2013 učiní komise vůči společnostem, které nevyhoví požadavkům na evropské úrovni. Jaká jsou naše opatření vůči těmto společnostem? Jaká opatření eh, se učiní? A poslední a druhá otázka je tu hrozba, eh, že dojde k určitým omezením pro přelety a podobně. Jak se dívá komise na tyto hrozby, které padly, které zazněly? To, že zazní, to ano, ale jaké škody mohou nastat, jak je možné těmto škodám zabránit, je to tedy otázka preventivních opatření. Thank you, Mr. Děkuji, pan Elka Drávi za SAD. Děkuji u wel, voorzitter. Děkuji, u eh, Beke. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také za úvod pana Delbeke. V minulém roce jsme slyšeli různé historky o finančním dopadu těchto opatření od kolegů a podobně, ale eh, myslím si, že informace o evropském zákonodárství se k ním nedostaly. Pokud je o tuto záležitost, myslím si, že bychom měli postupovat ve dvou fázích. Jednak se musíme zabývat eh, zákonnými ustanoveními pro evropský pro letecký provoz a jde o to, aby všichni pochopili, jak to funguje a pak v následující fázi bychom se na to měli podívat v mezinárodním světovém měřítku. Je jasné, že jsme v oblasti spolurozhodování a příslušných pravidel, ale mám pár otázek. Vy jste odkázal na věci, na záležitosti, které se týkají ICAO. Ty jsou samozřejmě důležité a budeme muset jednoho dne vyhodnotit, zda to stačí, a nebo zda budeme muset udělat nějaké kroky, pokud jde o naše vlastní zákony. Jaká jsou vaše kritéria, podle kterých eh, pak řeknete, tady můžeme být pružní, tady můžeme navrhnout určité modifikace? A pokud budou takovéto návrhy, tak samozřejmě půjdou také spolorozhodování. Ptám se, jestli to po právní stránce vůbec může fungovat. Až když až koncem roku budeme mít od ICAO návrh, je to také ta záležitost, že určitá země připraví srovnatelná opatření, tak aby vyhověla požadavkům z našich zákonů. Je možné, že některé státy půjdou touto cestou, anebo to vypadá tak, jak bych to řekl, že vlastně všechno necháme v rukou IKAO, pokud to řeknu takto. A pak ještě na, k tomu, co řekl už kolega. Co se konkrétně stane, když ne, dokážeme najít řešení. E, všechny státy nebudou reagovat stejně, některé řeknou, nebudeme platit nebo uděláme protiopatření. jaká opatření nebo co uděláme my na evropské úrovni, co můžeme a musíme udělat. A tady je potom také otázka nerovných předpokladů, pokud některé společnosti platit budou, jiné ne. A ještě jedna otázka, pokud jde o dohodu s Ruskem, řekl jste, že jsou to jenom některé země, ale je jich dost na to, abychom mohli konstatovat, že velké letecké společnosti z USA, Číny a Ruska se, těch se to týká, to je docela velký tržní podíl, které zastupují, to bychom podceňovat neměli, to, co se tam děje. Blafují? A nebo jsou, jste přesvědčen o tom, že to musíme brát vážně? Vy se vyznáte a sledujete i události v rámci ICAO. Například v souvislosti se setkáním v Rusku máte dojem, že se pokusí nějak ovlnit? Já, vielen Dank. Děkuji. Pokud je o obchod s emisemi, tak podle mého názoru může fungovat správně pouze tehdy, pokud se bude týkat všech typů dopravy a použije se také v celosvětovém měřítku. V tom se shodneme. Otázka je, jak to prosadit a já si myslím, že to, co se stalo v Moskvě, je dost závažné. Možná, že ehm, my jako Evropané jsme podcenili, tak jak řekl pan Delbeke, koalici neochotných. Ehm, v podstatě už se téměř dohodli na eh, tom, že udělají taková cla, kterými potrestají eh, evropské letecké společnosti. Je to reakce na to, co se děje Evropě a Čína, Indie, Rusko a Amerika, když budou držet pohromadě, tak to pro nás bude velmi závažné. A proto si myslím, že jediná varianta, jak se pokusit eh, prosadit se, uplatnit svůj vliv více v IKO. Podle mého názoru by to bylo možná dokonce lepší, než ty ostatní dráždit tím, že nejsou ochotni eh, nastoupit do stejné lodě jako my. Takže podle mého názoru je toto jediná cesta, pokud se podíváme na to, eh, nakolik je to vůbec technicky možné z hlediska legislativy, to je jedna věc, ale druhá věc je otázka, jak se můžeme pokusit ovlivnit eh, názory ostatních. Na to bychom se měli soustředit. To, co se stalo v Moskvě, to ve mně vyvolává obavy a já jsem se skoro obávala, že to tak bude, musíme to brát vážně a musíme uvažovat o tom, jak se neizolovat a jak oslovit ostatní. Děkuji. Paní Lichtenberger. Herzlichen Dank. Děkuji. Já jsem tady, já mám trochu jiný názor. Pokud si představím, že Evropa tady po prvním ostrém slově eh, se otočí, tak si myslím, že to není správné. Je to otázka klimatických opatření, ať je to průmysl, ať jsou to dopravní způsoby nebo různé typy dopravy. Pokud řekneme, že to musí být eh, pro všechny typy dopravy srovnatelné, tak pak musíme důsledně obchodování s emisemi zrušit v oblasti průmyslu, protože pak bychom ochranu klimatu na této úrovni mohli zapomenout. Pokud jde o ICAO, tam jsem s optimismem na nule, protože to, co se tam odehrává, že Spojené státy si našly své spojence, je to otázka nátlaku a když teď my řekneme, Ježíš, bojíme se, okamžitě přestaneme eh, připravovat opatření pro ochranu klimatu, protože pro ostatní je to hrozba, tak se omlouvám, ale Jedná se o rozhodnutí Evropského parlamentu, které by se tímto anulovalo. To je jedna věc. A druhá věc je to podle mě v rozporu s tím, co se diskutuje a dělá na jiných globálních fórech. Zatím ještě nerozumím jedné věci. Jaké jsou šance fakticky, že něco, co budeme schopni posoudit, eh, se rozhodne v ICAO, kromě různých deklarací a prohlášení, a jak potom posoudíme, zda je nějaké opatření adekvátní. My nemáme srovnatelné sítě pro měření adekvátnosti. Takže jak to vypadá s vzájemným uznáváním výsledků měření u CO2 emisí tady v některých částech světa nejsou žádné vědecké důkazy ani evidence a tím se dostáváme do velmi obtížné situace a do problémů, pokud půjde o protiopatření. Jaká mohou být tato protiopatření? Podle mého názoru se musíme na ta případná protiopatření podrobně podívat, protože tady je to trochu takové divadelní představení. Máme regionální trhy a máme propojení mezi těmito regionálními trhy. A tato propojení mezi regionálními trhy budou dotčena jenom tehdy, pokud půjde o represivní opatření vůči Evropě. Chtěla bych vědět, jak jste to kalkulovali, tento vzájemný poměr? Rozvíjející se země, stejně jako USA, nemůžeme donutit k tomu, aby šli naší cestou, to je mi jasné, ale oni zase nemohou naopak nutit nás, abychom rozhodnutí Evropského parlamentu hodili pod stůl jenom proto, že někdo vysloví nějakou hrozbu. Je jasné, že i teď, když ta koalice těch neochotných by se zredukovala, tak pár jich tam vždycky zůstane. A pokud jde o klimatické skeptiky v Evropě, od kterých slyším vždycky velmi veselé věci, tak ti by říkali, ano, eh, ti se toho nezúčastní, takže to asi není důležité. Je to otázka obecného problému a proto si myslím, že první krok je ten, abychom zjistili, jaká protiopatření vůbec přicházejí v úvahu, tak, že Evropa reagovat musí teď, abychom předem říkali, pane bože, teď se bojíme, že ostatní to odmítnou, řeknou eh, ne. To si myslím se netýká jenom ochrany klimatu, ale týká se to všech opatření, která máme a o kterých uvažujeme v Evropě. Další eh, krok budou pohonné hmoty, lodě, eh, tuzemská doprava a podobně. My jako Evropa jdeme do kolen ve chvíli, kdy USA něco eh, požadují, něčím vyhrožují ale když je to naopak, eh, to znamená postavit se za vlastní dílo, tak eh, se neděje nic a v Evropě pak je spousta lidí, kteří jsou okamžitě ochotni spojeným státům velmi rychle vyhovět a následovat je. Mrs. Foster, I sus- Paní Foster, předpokládám, že budete mít opačný názor. Slovo má paní Foster. Ano, eh, mám, ale to je něco jiného. Nebudu reagovat na připomínky paní Lichtenbergerové. Mnohokrát děkuji za eh, komisi, za to, že nám dala aktuální informace o tom, kde se nacházíme. Ale berme to vážně. Myslím, že jsme zde eh, trochu ekonomičtí, pokud jde o aktuální informace. Myslím si, že Evropská komise před několika lety, když navrhla toto schéma, nezohledňovala dostatečně Evropský parlament. Bylo to kontroverzní téma. Evropská komise byla varována. Průmysl je varoval, Celá řada dalších lidí a organizací ji varovala, stejně tak jako politici z členských států, že tato věc by mohla být velice obtížná. Není možné danit třetí země. Ehm, můžete ehm, Můžete to nazývat poplatky, ale je to daň a Evropská komise věděla, že nebylo možné něco takového udělat. Ehm, nicméně komise prosadila svoji úžasnou myšlenku a nyní po pěti, šesti letech jsme se dostali do naprostého chaosu. A vy jste hovořil o tom, že jste měli schůzku v Moskvě a tak dále. A, a hovořili jste o ekvivalentních opatřeních, ale kdo rozhoduje o ekvivalentních opatřeních? Je zde nějaká porota? Vy jste před šesti lety věděli, když tento návrh byl předlo, předložen, že 160 eh, zemí podepsalo dopis a poslalo dopis Evropské unii, eh, ve kterém se právilo: dělejte si, co chcete, ale nezatahujte nás do toho, my si sami rozhodneme, co budeme dělat. Eh, parlamentu jste tehdy říkali, kontrolovali jsme to, je to právně v pořádku, ale nebylo to právně v pořádku. <clears throat> Reagoval na to také ESD. Takže nyní jsme v situaci, v jaké jsme a ta je problematická. A Brazílie, Indie, Čína, Rusko, Amerika. A mysleli jsme, že všichni eh, se k nám připojí, ale to je nesmysl. Víme, že to tak není. Víte, že jsem byla ve Washingtonu v létě. Víme, co dělají Rusové, co dělají Číňané. Nedovolí svým leteckým společnostem, aby se zapojili do tohoto režimu. Vy jste si eh, jakoby dělali z parlamentu eh, srandu, ale toto přesahuje tento výbor, protože dopady jsou skutečně velké. Eh, může to mít dopad na určité obchodní války, na průmysl. Já zde mám skutečně apokalyptický pohled. Když se podíváme na to, kde se nacházíme, ještě jsme se na něčem nedohodli. A kam půjdou zisky z tohoto režimu? Pokud eh, každý dostane eh, povolenky, pokud eh, společnosti si budou muset koupit povolenky, kam ty peníze půjdou? <clears throat> Ať už ty peníze budou od společnosti z jakékoliv země. Vy hovoříte o odvetných opatřeních ze strany třetích zemí ale uh, už sama Evropská unie uh, hrozila odvetnými opatřeními, když uh, zde ve výboru byla paní Hedegaard. Takže co bude dělat Evropská unie v tuto chvíli? Já si myslím, že je to skutečný chaos. Uh, tak velký chaos, jaký jsme ani nepředvídali. Uh, upřímně nevíme, kam se odtud pohnout. Eh, proč by ostatní země měly udělat nějaké eh, kroky? Oni určitě žádné kroky neudělají, protože si nenechají Evropskou unii nic diktovat. Stejně tak Evropská unie by si nenechala nic diktovat, pokud by s podobným režimem přišlo Rusko nebo USA. A eh, každý si rozhoduje sám o tom, co bude dělat. A, a Evropská komise se nyní tváří, jak by byla překvapená, že ostatní země se nechtějí připojit k tomuto režimu. Takže, pane předsedo, kam jsme se dostali? Začali jsme s tím v lednu, nicméně já zde zastupuji kolegy, a kteří podporují Eh, největší zájmy eh, podniků, já osobně britských podniků. Eh, a zohledňujeme také dodávkový řetězec. Bude to mít dopad na celý dodávkový řetězec. A kde se tedy nacházíme? Společnosti mají dodržovat předepsaná plavidla, pravidla, nicméně zde budou vyšší poplatky, ale není zde žádná dohoda se třetími zeměmi, protože nejste schopni této dohody dosáhnout. ICAO má 191 zemí. Takže to bude nějakou dobu trvat, než se na něčem dohodne. Je zde nyní velký problém s hospodářskou soutěží, s konkurencí. Bude to mít obrovskou, e, obrovský dopad, bude to obrovská zátěž na evropský průmysl. Vy jste řekl, že eh, tato regulace se bude týkat všech, ale to není pravda, protože třetí země se toho účastnit nebudou. A tak jsme se dostali do situace, kdy naše společnosti jsou znevýhodněné. Takže já chci vědět, jaký máte plán B. A paní Devejrak? Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo již jsme za datem 1. ledna 2012 a e, jak asi jste právě připomněl, pane generální řediteli, vyjednávání pokračují, ale kritika vůči naší pozici pořád platí a já jsem, myslím, že vy jste příliš velký optimista, aspoň podle toho, co jste řekl. A dnes, co říkám, je to tež. My musíme podporovat zahrnutí letectví do systému kvót <clears throat> emisí, to je nutné, ale <clears throat> zároveň eh, eh, Rada ICAO tedy nám vyslala jasný signál, že to nebude tedy obligatorní a my musíme tedy eh, zahájit diskuzi s třetími zeměmi a ne unblock všechno zavrhnout. To rozhodnutí v Moskvě, vy jste řekl, že to jsou neochotné země, ale samozřejmě ta, to jejich Eh, prohlášení není přijatelné, ta jejich pozice není při, eh, přijatelná a někteří zde a zmínil jako paní Meissner již vlastně takovou válku, která se může rozpoutat, obchodní válku. My chceme, aby společnosti, které k nám letají, aby respektovaly naši lete, naše leteckou Eh, legislativu, stejně jako když eh, eh, letí přes Atlantik. A takže já si myslím, že když to budeme žádat od partnerů, tak je to zcela v pořádku také. Ale chybí zde dialog. To je takové riziko, že vstoupíme do takového začarovaného kruhu a to se nikdo nepřejeme. Takže bychom měli být vstřícní jednáním a měli bychom se posadit všichni s nimi za stůl a jednat o rozhodnutí, které bude přijatelné pro všechny. Jak i minulý týden řekl generální hm, ředitel organizace, takže my chceme, abychom měli e, silnější a ekologičtější letectví a ne, abychom ale a leteckému průmyslu kladli další a další překážky. A myslím, že to je úplně jasné pro všechny. Je třeba nalézt řešení, které ale bude respektovat eh, rozhodnutí našich institucí a nesmíme ohrozit, eh, ale i nesmíme ohrozit náš letecký eh, průmysl a letecké společnosti. Já souhlasím s tím, co řekla paní Hedegardová minulý týden, paní komisařka, která odsoudila přístup třetích zemí, které jsou unblock proti, ale nenabízejí žádnou ekvivalenci, tak aby, mm, mm, aby podpořili ekologické politiky, tak jak si to přejí naši spoluobčané. My bychom tedy měli se sednout s nimi za stůl a vyslechnout si pozice všem a pracovat na společném cíli. Děkuji. Děkuji, pan Kramer. Pani Foster, nevím, jestli je v britském zájmu, eh, že bude pokračovat změna klimatu, budou tát ledovce. Mm-hmm pokud je toto v duchu Velké Británie, tak ano, ale musíme si uvědomit, že klima se mění a my to potřebujeme zastavit. Nicméně Evropská unie je slabá a také má slabou reakci. Rusové eh, lítají přes Sibiř, eh, vedou všechny letecké trasy, evropské tudy, evropské společnosti za to platí. Je to otázka eh, konkurence. A kromě toho, po právní stránce je všechno jasné, to bylo právní rozhodnutí a američanům a číňanům nejde o peníze. Jenom to, co tady obsahuje obchod s emisemi, to je jedna věc, ale Tady máme 500 milionů lidí, kteří z toho profitují a to je rozhodující bod. Proto slabost Evropské unie v tomto bodě není na místě. A proto jasně říkám, jaký je váš plán B. My víme, že obchodování s emisemi akceptovaly evropské aerolinky, protože se báli, že přijdou o osvobození daně z leteckého paliva, ale já jsem zatím neslyšel žádného komisaře, který by to řekl jasně. A dohoda z Chicago říká, že se nedaní pouze ten kerozin, který je v letadle. A pokud musí dráhy platit eh, daně z pohoných hmot a ostatní také, tak eh, v podstatě letadlo, které natankuje, zatím neplatí a já bych byl rád, kdyby se komise k tomuto jasně vyjádřila, eh, tak, abychom mohli za peníze, které se takto získají, eh, udělat něco pro změnu klimatu, mohli bychom jít eh, ještě dál, mohli bychom se pokusit o férovou konkurenci mezi uh, jednotlivými leteckými společnostmi, dopravci. Ptám se konkrétně, co si o to myslíte? Diskutuje se to, anebo je to tabu? I když Evropa má právo, tak to radši nedělá. Mr. Voorzitter, laat ik beginnen om nog eens... Ano, pane předsedo. Nejdříve chci vyjádřit svoji podporu systému obchodování s emisemi. Myslím si, že je to systém dobrý, eh, tak abychom dosáhli toho, že zlepšíme situaci a budeme bojovat proti změně klimatu. Můžeme tady sice lamentovat, že máme problémy, ale my jsme se na tom jednoznačně dohodli, že tento systém zavedeme a parlament to podpořil valnou většinou. Myslím si, že pokud tady teď pláčeme, tak jsou to krokodýlí slzy. Možná, že tehdy jste spali a nedávali pozor, ale to je vaše vina. Eh, to, co vidíme teď, je to, že se demaskuje Barack Obama. Eh, celá řada evropských států v něm viděla velkého spasitele. A teď vidíme, že pan Obama, když jde o práci, životní prostředí, má v popředí vždycky své vlastní zájmy a životní problémy, eh, tedy problémy životního prostředí, ty jsou až na druhé straně a tím se dostáváme k té koalici neochotných i pod vedením pana Obamy. To je ta jedna věc. Já si myslím, že to, co řekl pan Delbeke, je velmi optimistické, i když ne zcela realistické. Uh, já si myslím, že se tady hovoří o tom, že bude těžké najít schodu v tom, aby byl zaveden systém, který by byl alespoň trochu srovnatelný s tím evropským. Bylo by to pěkné, ale zatím na to Zatím se to nepovedlo a je možné, že by hrozila skutečně obchodní válka a komise Eh, by měla přímo reagovat při, eh, jestliže dojde k diskriminačním a odvetným opatřením. Generální ředitel to říká veřejně tady. Jistě se mluví někde v kuloárech, ale otázkou je, já se tady ptám pana generálního ředitele, jak se vyhnout takovéto obchodní válce, to znamená, jaký máte plán B. Samozřejmě musíme dávat pozor, aby jsme se nestali, nedostali z bláta z louže pod okap. Obchodní válka na straně jedné, na druhé straně nevíme, jak komise zareaguje. Ja, eh, dank u wel, eh, voorzitter. Děkuji, pane předsedo. Dobře si vzpomínám na diskuze před tím, než jsme vyjádřili podporu i naše hlasování, pokud jde o systém obchodování s emisemi pro leteckou dopravu. Zejména jde o podporu z naší strany pro směrnici, včetně ekvivalentních opatření. Dobře si vzpomínám, že komisař Dali tehdy byl plný naděje vzbudil v nás velké naděje, že je to věc řešitelná a to byl jeden z prvků, který nás také přiměl poskytnout podporu. A to tady zdůrazňuji ještě jednou, protože jak se zdá, není to tak jednoduché, jak si to všichni představovali. A je to velké zklamání, že v Moskvě se sešly státy, které nenašly řešení a Vypadá to tak, že se spíše státy zakopaly na svých pozicích a stanoviských a my teď zažíváme ohrožení našich eh, evropských leteckých společností. To nechceme. Chtěli jsme eh, obchodování s emisemi, chtěli jsme ochranu klimatu, ale toto jsme nechtěli a chtěli jsme také rovné nakládání evropský, evropský srovnatelné nakládání pro evropské a jiné letecké společnosti. A teď je to otázka té ekvivalentnosti, protože tuto část směrnice nemůžeme zapomenout a nechat ji stranou, abychom eh, dosáhli toho, čeho chceme. Pochopila jsem to správně, že jste případně ochotni za přizpůsobit zákonná ustanovení nebo jejich výklad, ale pokud je o ekvivalentnost, tady nevím, jak by to mělo vypadat. Musí to jít oběma směry. Buď se ostatní země přizpůsobí evropským normám, což je dost nepravděpodobné, alespoň v tuto chvíli, anebo nebo dosáhneme značného pokroku v souvislosti s organizací ICAO. To by znamenalo, že bychom eh, museli přizpůsobit ekvivalentnost eh, našich leteckých společností. Myslím si, a někteří kolegové tu hovořili o obchodní válce, Myslím, že v době této krize není v zájmu eh, nikoho mít takovouto válku. Je to otázka také toho, aby Evropská komise konkrétně zareagovala, zamyslela se nad tím a udělala přizpůsobení a našla řešení. Čas běží. Letecké společnosti jsou firmy, které teď samozřejmě jsou na řadě a mají také očekávání a od nich se očekává, musí vědět, jestli budou platit je, nebo ne. Je to riziko, které skutečně je nebezpečné pro všechny. Pan Bradburn. Děkuji, pane předsedo. Já pozorně poslouchám tuto diskusi a mám pocit deja vu. Víte, že jsme původní návrh měli před sebou před nějakou dobou. A já si pamatuju diskuze v tomto výboru. Tehdy jsme říkali, že tento režim selže. A to z důvodu, které jsme dnes dopoledne slyšeli. Je jasné, že když jsme o tom hovořili, svět byl jiný. V každém případě z ekonomického hlediska byl jiný. Bylo to před krizí v roce 2008, bylo to předtím, než se objevily, máme nyní v eurozóně, ale i globální problémy. Já jsem poslouchal diskusy a slyšel jsem ty stejné argumenty jako tehdy, když jsme poprvé hovořili o návrhu. Ale svět se změnil. Svět se nezměnil jenom pro, kvůli ekonomickým okolnostem, ale také proto, že tehdy lidé plně nechápali dopady tohoto režimu. Především pokud jde o e, tlaky, které se objeví v důsledku toho, že se snažíme zavést tento systém také pro třetí země. E, čas od času je třeba skutečně zohlednit ekonomickou realitu. Ekonomická realita je zásadní. A pokud jde o ekonomickou realitu tohoto režimu, já zde vidím stejné okolnosti. Z pohledu eh, nebo v komisi jako kdekoliv jinde. Zdá se, že eh, komise vždy přichází s návrhy, které způsobí problémy na celosvětové úrovni. Přednedávnem jsme e, měli směrnici o kvalitě paliv. To e, způsobí problémy v rámci VTO. A neustále se to opakuje. Kdy se toto oddělení komise e, rozhodne nebo konečně uvědomí, že není možné naše nařízení vnucovat ostatním zemím, zemím protože ty se budou bránit. A kam dál? To zmínilo mnoho řečníků. Řešme to v rámci ICAO. Ano, s tím já nemám problém. To je ten správný orgán, kde se mají tyto věci řešit. Není to něco, co my můžeme unilaterálně vnutit ostatním lidem. Pokud ICAO přijde s rozumným řešením problémů, kterým nyní řeší, které nyní řešíme, potom já v každém případě budu rád. Ale nyní se zdá, že k tomu nedojde. Takže jak budeme v Evropě reagovat? Budeme e, nadále pokračovat s tím režimem, jako by žádný problém nebyl. Tím budeme znevýhodňovat naše letecké společnosti oproti ostatním společnostem, a nebo se skutečně podíváme na to, co můžeme dělat prvním rozumným krokem, podle mého názoru, je pozastavit eh, tuto legislativu eh, do té doby, než dosáhneme rozumného kompromisu na celosvětové úrovni. Zdá se, že nejsou další řečníky, řečníci. Děkuji, pane Bradburne. Děkuji, pane Bradburne. Eh, někdo další se nehlásí o slovo, tak se přihlásím o slovo eh, já a vystupuji zde za sám sebe, nikoli za předsedu, protože v minulosti jsem byl opakovaně obviněn. Někdy můžete být obviněn, když se snažíte pomoci. Takže zdůrazňuji, že zde mluvím sám za sebe, pane Delbeku. Nicméně bych chtěl navázat na to, co řekli někteří kolegové Paní de Vejrak hovořila o začarovaném kruhu, ve kterém se nyní nacházím a myslím, že to je pravda. Lidé použili, kolegové použili termín obchodní válka, to je určitá možnost. A také, když se podíváme na scénář, skutečně mě překvapilo to, že jste eh, odmítl přístup zemí, které se nazývají neochotnými zeměmi. Ale zdá se, že vy vůči nim máte určitý opovržlivý postoj, když se nechtějí připojit. Nicméně, eh, Spojené státy, Rusko, Čína, Indie, Saudská Arábie a Brazílie jsou skutečně mocnostmi, pokud jde o letectví. A když se spojí a řeknou, že se jim něco nelíbí, potom je třeba si s nimi sednout ke stolu a vyslechnout si je. A je zde další věc, která souvisí s těmito zeměmi. A to je skutečnost, že když se podíváte na to, co společně udělali, eh, já skutečně musím eh, částečně ocenit komisařku Hedegardovou. Eh, od konce světové války jsme eh, skutečně potkali v její osobě někoho, kdo je schopen přispět k tomu, že Rusko, Čína a Spojené státy táhnou za jeden provaz. To se jí podařilo ty typické nepřátele dokázala sjednotit. Nicméně dostali jsme se tam, kam jsme se dostali. Eh, kolegové říkají, parlament zde má postoj. Ano, máme postoj, měli jsme v minulosti zprávu. Nicméně já se domnívám, že tento výbor před šesti lety učinil zásadní chybu. A to, že jsme nepožadovali článek 50 E, že jsme nechtěli, abychom byli e, s, výborem pro životní prostředí na stejné úrovni. A dostali jsme se tam, kam jsme se dostali. E, nemá smysl nyní říkat, ten udělal to, ten udělal to. Nyní zkrátka jsme na křižovatce, je třeba se rozhodnout, kam se dále budeme ubírat. Měli by země Evropské unie ustoupit? Eh, jaký je plán B? Co plánujete? Pane Delbeke, vy jste neřekl, jak budete reagovat, pokud tyto země eh, zavedou odvetná opatření. Eh, neřekl jste, co budete dělat. Zdá se mi, jako byste plán B vůbec neměl. Nezdá se mi, že by šlo o to, že byste ho nechtěl vyzradit. Dostáváme se do situace, kdy je zde velké napětí, kde jsme jakoby na hraně. A já se skutečně bojím obchodní války. Bojím se, že Čína řekne, naše letecké společnosti nebudou platit. A že Čína řekne, a nebudeme kupovat Airbus. A nebudeme kupovat vaše motory. My se budeme moci konejšet tím, že jsme zachráni, zachránili planetu, ale jak to vysvětlíme našim občanům, kteří přijdou o práci? Takže je potřeba, aby zde eh, byla eh, rovnováha. Evo, můžeš tady rozhazovat rukama, eh, můžeš mít svůj extrémní postoj. Já se snažím přijít s nějakým rozumným postojem k velkému problému, protože se mi zdá, že komise ještě tento problém řádně neřešila. To je můj osobní názor a já na něj mám nárok, stejně tak jako ty máš nárok na svůj osobní názor. A nikdy tě nepřerušuji eh, ve chvíli, kdy hovoříš, eh, takže nepřerušuj ani ty mě. A další věc, pan Vandalen eh, řekl správnou věc. Myslím si, že změna režimu v Americe nebude mít ehm, vliv. Demokraté nebo republikáni eh, to eh, to je to samé z tohoto pohledu a v Číně, myslím, ke změně režimu nedojde. Z jasných důvodů. Kolegové, eh, stojíme zde před obchodní válkou a my dáváme hlavu do písku. Pane Delbeku. Bylo nám řečeno před mnoha lety, když toto začalo, že budou k dispozici peníze, které půjdou do výzkumu v oblasti leteckých motorů. Vím, že cena uhlíku klesla, nejsou k dispozici žádné peníze. Takže jaký je další krok pokud jde o podporu výzkumu. Snížíte e, volné, volně, počet volně přidělovaných povolených, nebo co se bude dělat dál? Na koho dojde příště? Zavedete ETS pro námořní dopravu? Nebo e, budete něco dělat s nákladní dopravou na silnicích? Pokud to neuděláte v rámci mezinárodních dohod, bude zde stejný problém s námořní dopravou. A mezinárodní námořní organizace je možná trochu jiná než ICAO, ale je jasné, že zde není možné postupovat stejně jako v letectví. Takže to byly mé připomínky, byly to mé osobní připomínky. Nicméně mám eh, dojem, že jsme se zde dostali do eh, chaosu, do problému a myslím, že to je ještě velice jemně řečeno. Pan Delbek. Děkuji, děkuji za celou škálu různých poznámek a pokusím se zareagovat na většinu z nich. Myslím si, že ano. To je otázka důvěryhodnosti teď z několika úhlů. Změna klimatu to je eh, celosvětově uznaný problém, včetně Čínou, eh, Rusy, všichni to uznávají, že to je problém. A já myslím, že i vyjednávání v OSN eh, mm, zapojilo všechny ostatní orgány OSN, aby se do toho také zapojili a i ICAO bylo požádáno, aby se zapojilo do těchto diskuzí. Ve vašem výboru vás čeká těžká diskuze protože na jedné straně řekneme ano, eh, omezujeme emise úspěšně třeba v energetice, v automobilovém průmyslu, ale ne v letectví. My když víme, že emise eh, skleníkových plynů podle odhadu ICAO se sedmkrát zvýší do roku 2050. A to potom bude eh, mm, jaksi velice těžké o tom diskutovat. Je to otázka důvěryhodnosti. A za druhé, eh, já jsem představitel komise a součást eh, eh, naší práce je implementovat přijatou legislativu, která byla přijata i vámi a radou. Ať byl návrh komise jakýkoliv, to je pouze voda pod mostem. Vy jste o tom hlasovali a já to pak musím implementovat. A když vy říkáte, že to byla chyba, no tak my pozastavíme platnost legislativy, ale to zase musíte odsouhlasit i vy. To je spolurozhodování, to znamená, musíte projít celým tím procesem a e, tam jasně se k tomu postavit. Buď podporujete přijatou legislativu, anebo ne. A já říkám, je to vaše legislativa, to není legislativa komise. To je legislativa přijatá Evropským parlamentem a Evropskou radou. Potom třetí otázka důvěryhodnosti. Víte, že celá řada amerických aerolinek se obrátila na Evropský soudní dvůr se žalobou. Evropský soudní dvůr rozhodl, a to je ten nejvyšší eh, soudní orgán v EU, a rozhodl, že to je zcela v souladu eh, s národním i mezinárodním právem, včetně nařízení eh, ICAO. Takže nebo před, včetně předpisu ICAO, s tím je to také v souladu. Takže tady jenom eh, chci osvětlit ten otazník nad legislativou. Tato legislativa nebyla přijata okvapeně, eh, byly to dva, tři roky diskuzí, eh, předkládání novel, návrhu na změny. Já jsem hodně cestoval po celém světě, včetně ICAO a byl jsem první oficiální představitel komise, který hovořil s IKAO o tomto režimu obchodování. Všichni věděli, co děláme. A mezinárodní eh, aerolinky, včetně eh, JATy a dalších organizací, tak byly pro tento systém. A já si myslím, že musíme zde eh, uznat eh, ten způsob, jak legislativa byla přijata. Byl to normální způsob, nic ukvapeného, nic pod nějakým diktátem komise či jiného. A eh, to je třeba si jasně říci. V čem je problém? Problém není ekonomický dopad. Ekonomický dopad je velice malý. Zde jde pár euro Eh, na letu mezi Pekingem a Frankfurtem. Takže to není ekonomický dopad, v tom problém není. Vy dobře víte, že i když eh, i, že, eh, že že tedy váš poplatek za rezervaci je daleko vyšší třeba, než, tento, než by byl tento poplatek. Je to tedy otázka principu. Takže Eh, bychom ale rádi, aby to řešilo ICAO. Problém je extrateritorialita. A zde eh, máme různé výklady extrateritoriality. My máme náš výklad, eh, který podporuje ve svém rozhodnutí Evropský soudní dvůr, takže všem se můžeme podívat rovnou do očí, ale je to otázka mezinárodního práva a extrateritoriální povahy ETS a to musíme ještě vyřešit. A proto vedeme diskuzi v rámci i mimo ICAO. A Eh, co je na tom takového jaksi brutálního, že mezinárodní dopravu nemůžeme omezit na letecký eh, prostor, eh, který by patřil do teritoria státu, protože většinou je to nad volným mořem třeba. A takže to musíme vyřešit, jak to bude s mezinárodními emisemi, které striktně řečeno nejsou propojeny s nějakým národním slušným eh, prostorem konkrétního státu a to musí řešit jako Další eh, debatovaný prvek, eh, ožehavá věc. To se také musí řešit v rámci IKO, jsou ty výnosy a e, ten e, systém e, obchod, takže ten systém tedy obchodování není tedy systémem, který by generoval tyto typy výnosů a je třeba pokud je tedy o poplatky z emisí, takže teď, když jsme přijali tento předpis, tak Eh, jsme si vůbec nemysleli, že by evropské instituce nemohly eh, mm, spolu rozhodovat o tom využívání těch výnosů a mm, že by to byly tedy národní státy, které by eh, uvažovaly o tom, jak používat ty výnosy. A to se musí ještě promyslet. Je to tady na členských státech, teď aby rozhodli. My vlastně vytváříme ale takový monitorovací mechanismus a požádáme členské státy, aby nám řekli, jak Eh, hm, pracují s těmi výnosy potom, ale třeba když se podíváme na Německo, tak Německo na to vytvořilo fond, kam plynou eh, výnosy z aukcí eh, s povolenkami a tento fond je hm, samozřejmě hm, daleko, daleko větší, než to, by se, co by se případně vybíralo z titulu letecké přepravy. Ale takže to se musí vyřešit. Ano, otázka výnosů, a nakládání s nimi tedy a potom extrateritorialita. To se musí vyřešit eh, v rámci IKO. A my eh, zde eh, máme v hlavě určité alternativní návrhy pro jednání a bohužel, ale mimo IKO zatím nikdo s ničím takovým nepřišel. A otázka kredibility je také to jednání v Moskvě a v Dili, protože to vlastně proběhlo mimo rámec ICAO. Takže to je vlastně porušení multilateralismu. A budeme my obhajovat instituce OSN, které máme, reformovat je, modernizovat, a nebo budeme pro nějaká setkání a uskupení ad hoc, což bylo to zasedání v Moskvě a v Deli. A proto bylo dobré, že několik států odmítlo se toho zúčastnit, protože nechtějí eh, podporovat eh, něco, co by bylo nebo stalo se rivalem tomu eh, dobře etablovanému systému ICAO. Takže tak tomu, tak to vypadá. A potom ještě jsou zde dvě věci. Eh, kde naše legislativa by se mohla změnit. Za prvé ty lety, které jdou k nám, tedy incoming. Eh, takže zde eh, by bylo možné stanovit výjimku pro ty lety, které o to požádají a které ale budou demonstrovat, že mají interní ekvivalentní opatření. Takže tedy ty lety směrem do Evropy, incoming flights, by mohly mít výjimku, ale ty, které odletají z Evropy, tak tam by to bylo, tam by to platilo vždycky, protože eh, samozřejmě každý let, který odletá z Evropy, je potom eh, letem někde, kam, kde, někam přilétá, kam, kde přistává. Takže eh, by to nemuselo eh, platit pro ty lety, které přistávají v Evropě, takže tam by mohla být ta výjimka. Pokud ten dotčený druhý stát má ta ekvivalentní opatření, takže to je otázka diskuze o kvalitních opatřeních. Ale i IKEA by mohlo zde hrát důležitou roli, proto my to nechceme eh, přijímat nějak finálně, protože co to je takové ekvivalence? Zde my máme mezinárodní organizaci a ta by to měla řešit. Ta řeší ty otázky, které se týkají třeba bezpečnosti, technologie bez, eh, a tak dále, i ekologie a proto chceme, aby to řešili oni v IKAO, Aby IKAO řešilo otázku ekvivalentních opatření, ekvivalence a samozřejmě vím, že to potom operativně nebude snadné, ale e, je to na nich, aby porovnávali ta opatření, která se týkají nejenom e, emisí, ale i jiných věcí. A pokud e, bude něco, zbyde něco, co nebudeme moci ošetřit těmi ekvivalentními opatřeními, tak budeme muset novelizovat legislativu. Protože, a to, eh, takže mm, pokud jde o ty tedy lety, které přistávají v Evropě, že by byly osvobozeny, tak to lze řešit přes komitologii, ale pokud tam zbyde něco, co IKO nevyřeší, tak na to budeme muset přijmout novelu legislativy, tedy opět spolurozhodování. A tady budeme muset jednat rychle, protože času není moc. Jak jsem řekl v úvodu, legislativa, která byla přijata spolurozhodováním, tak může být novelizována opět jenom spolurozhodováním. Je třeba zde respektovat role dotčených institucí. Potom otázka, zda existují rozdíly v našich diskuzích a jak eh, to je třeba s Indií, s Ruskem, s Čínou, s USA a tak dále, které jsme zde hodně citovali. Vedeme bilaterální diskuze se všemi těmito státy a e, výsledek je, že se chovají více vstřícně, více spolupracují i na úrovni ICAO. Neříkám, že mm, všichni hned by tedy zcela spolupracovali, ale jsou, chovají se proaktivně a mm, my třeba máme dobré diskuze s USA, ty se chovají mm, Eh, konstruktivně a my máme stejně největší podíl na trhu společně se Spojenými státy, asi tři čtvrtiny eh, podílu na trhu eh, jsou, náleží tedy Evropě a Spojeným státům, takže to je významný partner a hm, se Spojenými státy tedy jednáme konkrétně operativně a to je i ku prospěchu ICAO. tam zaznamenáváme větší míru spolupráce. Čína, Indie, eh, ty eh, spíše lpí na tom principu extrateritoriality a těch výnosů. Eh, a proto s nimi diskutujeme. Já jsem tam jel, setkal jsem se se všemi představiteli a myslíme si, že asi nejlepší fórum pro diskuzi je opět ICAO, poněvadž jinak Eh, bychom museli jednat bilaterálně a to by nebylo dobré. To eh, by eh, všichni obvinovali všechny a byl by problém potom s definicí těch ekvivalentních opatření. A ještě poslední dvě otázky. Co uděláme, pokud dojde k odvětě? No, já si myslím, že odveta, a to platí pro většina, většinu opatření e, z Moskvy, tak e, to e, samozřejmě by se týkalo evropských aerolinek. A to je jasná diskriminace přece. Princip OSN je nediskriminovat podle příslušnosti aerolinek nebo tedy společností ale musíme dělat rozdíl mezi tím, co se říká oficiálně, třeba na samitech, a co se říká potom v kuloárech, respektive v médiích. To je jiná retorika. Takže to je třeba zanalizovat. A například Airbus staví hodně letadel v Číně. Hm, takže eh, eh, takže, ale ty Airbusy se nedováží do Číny, ty se tam montují, vyrábí. A, já neříkám, že by eh, se eh, nic nestalo s Airbusem, ale je třeba si uvědomit, jak to je, eh, jak to může být s tou hrozbou a jaký je rozdíl mezi oficiálními prohlášeními a tím, co se děje v terénu. Já nepodceňuji riziko odvety, ale říkám, že odveta Eh, jak si se hůře provádí, než to zní, protože máme etablované mezinárodní instituce a pokud eh, budete eh, provádět takovou odvetu podle státní příslušnosti aerolinky, odkud je, tak to je problém. A naše legislativa je v souladu s pravidly ICAO a s, pra- s rozhodnutími ESD a naše legislativa není diskriminační. To je třeba zdůraznit. A poslední otázka. Jak eh, zabránit obchodní válce? Eh, prevence obchodní války eh, znamená, že musíme urychlit jednání v ICAO a je třeba si jasně říci, že kdybychom neměli naši legislativu o ETS, tak by diskuze v ICAO nikdy byla nezačala. A je třeba tedy postupovat podle plánu A protože jediná věc, která pohne s organizací IKAO, je eh, právě ten tlak, který toto vyvinulo na IKAO a eh, eh, uvidíme, co IKAO vyprodukuje, to vyhodnotíme a potom povedeme, doufám, ještě další debatu a vyhodnotíme, co máme na stole a do jaké míry Eh, je to akceptovatelné nebo neakceptovatelné, ale to se ještě uvidí. Jediný způsob, jak zabránit obchodní válce a eskalaci, je dobrá spolupráce v ICAO a jak jsem řekl, eh, eh, moskevské prohlášení a i výměna bilaterálních dopisů s, mezi prezidenty Eh, americkými a tak dále, eh, tak vždycky z toho vyplývá, že jednat se má v rámci ICAO. Nemáme moc času, a takže eh, to je ten plán B, na kterém pracujeme a je třeba, abychom byli aktivní, abychom byli i tak vidět a abychom přicházeli s tématy, o kterých se bude pak konstruktivně jednat. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Delbeku za příspěvek a za to, že jste odpověděl na otázky. Čeky chce jít eh, dále, protože je to otázka nebo je to technická připomínka? To, co máš. A pan Delbek eh, pokryl celou řadu otázek, ale já z toho nejsem moc moudřejší. Nicméně neřekl nic o konkurenci, o hospodářské soutěži. Jak jaký vliv to bude mít na evropské letecké společnosti ve chvíli, kdy tento režim se zavede v Evropě a nikoli jinde. A na to můžu odpovědět stručně. Veškeré otázky implementace, které jsou pokryty legislativou, eh, už jsme Eh, provedli eh, podle toho, jak to bylo eh, učiněno v legislativě, jak to bylo stanoveno v legislativě. A to, to je tedy současná situace. A já se domnívám, a na to také poukazujeme při vyjednávání s mezinárodními partnery, že bychom neměli vytvořit situaci, která bude bezvýchodná pro mezinárodní letecké společnosti, že by se museli, že by se museli vybírat, eh, do které národní jurisdikce spadají. Myslím, že se nám podařilo vysvětlit eh, tento argument americkým kolegům když řeknete americké letecké společnosti, budete, budete buď respektovat evropské právo nebo americké právo, eh, tak eh, je to problém. Eh, většinou to tak není na mezinárodní úrovni. Respektujete právo země, kde poskytujete své služby, kde tedy máte kde provozujete své služby, takže myslím si, že tak by to mělo být i e, v tomto případě. Máte technickou připomínku? E, kolega neodpověděl na, e, na, na moji otázku, pokud jde o daň z paliva. To je jeden z bodů, které jsem mohl pokrýt v rámci historické analýzy, a kerozinová daň byla na stole v celé řadě zemí světa. A myslím, že podpora pro systém cap and trade, cap and trade pro systém obchodování s povolenkami, bylo, že je to systém, který by mohl být harmonizován na rozdíl od daňového přístupu, který je velice založen na národní úrovni pokud by eh, se rozpadl systém obchodování s povolenkami, potom by se samozřejmě oživily různé poplatky, také poplatky z paliv a tak dále. Myslím, že většina leteckých společností není pro něco takového. Eh, většinou to říkají pouze v soukromí, aby byl rád, aby to říkali také na veřejnosti. Nicméně pokud eh, režim obchodování s povolenkami se rozpadne, potom eh, se určitě oživí více systém nejrůznějších poplatků a daní. Už jsme toho byli svědky v minulosti. Nicméně jeden členský stát měl daně, bylo to Německo, a snížil tyto daně, aby určitým způsobem eh, kompenzoval zavedení systému eh, obchodování s povolenkami od roku 2012. Takže je pravda, že tyto dvě věci jsou úzce propojené. Děkujeme panu Delbekovi. Děkuji, že jste přišel mezi nás, abyste odpověděl na naše otázky, že jste se pokusil na ně odpovědět. A my bychom byli rádi, abyste nás průběžně informoval o postupu dalších jednání. Okay, colleagues, we have one more item this morning. Kolegové, máme ještě další bod na pořadu jednání dnes dopoledne, je to důležitý bod. Je to Fond soudržnosti a zrušení nařízení 1084, eh, stejně tak jako zvláštní ujednání eh, týkající se Evropského fondu pro regionální rozvoj jde o cíl investice pro růst a zaměstnanost. A pan Kramer má slovo. Děkuji. Ten dokument je obsáhlý. Pojednává o průřezových pravidlech pro všechny fondy. My se v tomto výboru soustředujeme, protože máme své stanovisko na kohezní a regionální fondy, protože tam je relevantní i doprava. Začnu regionálním fondem 376 miliard 2014 až 2020, 10 miliard z Fondu pro soudržnosti pro TNT jsou skutečně drobné, čili 376 miliard. A chtěl bych také doplnit, že tu jsou problémy s překladem. Například Chtěla jsem říct, že tu jsou eh, problémy, protože v angličtině je A, B, C, D a v němčině začíná ten výčet Bčkem. A když řeknu článek 7 v němčině, tak je to článek 6 v eh, anglické verzi. Takže tam se to rozchází. Možná, že by se na to mělo dbát. My jsme si toho všimli taky později, až když jsme si porovnali dokumenty v jazykových verzích. Článek 3 hovoří o dopravě, ale nehovoří o udržitelné dopravě. A protože víme, že Evropská akce a zákonodárství se řídí cílem po roce 2020 a nejde jenom o parlament a radu, ale jde o to snížit emise do roku 2020 o 20 i v dopravě takže toho se musíme držet a musíme hovořit o udržitelné dopravě a chybí tu také pojem turistika. A my jsme výbor pro dopravu a turistiku a víme, že podle Lisabonské smlouvy i turistika definitivně a správně byla zahrnuta, protože víme, že eh, chceme chránit i turistiku. Jde také o ekonomické záležitosti, pracovní místa a možná k tomu jedna věc. My jsme dělali analýzu až 60 šlo do, na silnice a pouze 20 na železnice. To znamená, že ty investice nejdou správným směrem, protože potřebujeme zvýšit podíl, který jde na železnici. A víme, že eh, silniční doprava zodpovídá za 72 emisí. Snažím se o to, abychom investovali eh, do správné dopravy. Už ve zprávě pana Groše jsme řekli, že 60% musí jít na železnice. Mohli bychom udělat určité motivace, kdyby 10 milionů euro šlo na železnice, pěší dopravu a pro kola, tak by mohlo jít eh, také 3 miliony do dalších obětví. Pokud bychom eh, toto udělali, ty poměry, bylo by to motivující, aby se rozvíjely a podporovaly ekologické systémy dopravy, které jsou šetrné. Dobrý, dobrý. Důležitý bod to jsou aglomerace, městské území, Víme, že doprava ze 30% zodpovídá za emise, ale ve městech je toto číslo 40 eh, emisí CO2, ale pokud sečteme všechny škodlivé emise ve městech, tak na dopravu připadá 70 proto mají města velký význam, proto také komise dělala zprávu o městské mobilitě Problémem byla subsidiarita, otázka toho, jak postupovat. Takže aglomerační území jsou důležité, zejména z hlediska financí. Jestli budeme investovat do soukromé dopravy nebo do veřejné dopravy, víc pracovních příležitostí vznikne ve veřejné dopravě. Pokud v Atlantě ve Spojených státech si srovnáme s Barcelonou a počet obyvatel je stejný, ale Atlanta je 25 eh, eh, je daleko větší z hlediska území, čili ušetřit se dá. Pokud investujeme do metra nebo do tramvaje, tak eh, v metru se nasazují velké soupravy. V Berlíně byla alternativa za stejné peníze financovat pět kilometrů metra a nebo daleko více kilometrů tramvaje a bohužel mé domovské město se rozhodlo eh, pro tu první variantu, která je daleko dražší a daleko méně efektivnější, takže i tady je třeba se na to podívat. V Německu platí, že spolkové kofinancování eh, u eh, tramvaje je možné jenom tehdy, pokud je, stejný, pokud je stejné to drážní těleso takže na stejné úrovni. I to bychom mohli zohlednit, aby bylo obojí možné. Podpora eh, cyklistům a ať je to Kodaň nebo Sevilla. Víme, že pro cyklisty potřebujeme mít samostatnou položku v rozpočtu, tím se urychlí rozvoj tohoto druhu dopravy Tady eh, nechci jmenovat všechny, ale existuje jich mnoho těchto měst, které mají eh, udržitelný plán mobility i pro cyklisty. Článek 7 pojednává o mezerách. Mezer máme v Evropě mnoho, včera jsme už o tom hovořili u transevropských sítí, je třeba tyto mezery uzavřít. Uh, Jde o to, abychom v rámci evropského rozměru se na to podívali takto. Přílohy. Tam bychom měli dbát na to, aby nešlo jen o to zvyšovat čísla cestujících, počty cestujících. Eh, je tam také, jsou tam také kilometry. To sice vypadá dobře, ale úspěchem není to, kolik kilometrů nových železnic máme. Já jsem včera uváděl čísla z Německa. Jde nám o to, abychom viděli údaje o přepravě z hlediska změny typu dopravy. Chceme převést dopravu ze silnice na železnici a proto musíme něco udělat. To je tedy uh, různé typy dopravy a možná, že bychom neměli sledovat jenom uh, počet uh, celkových kilometrů silnic, ale také snížení silniční dopravy. My jsme jednou za měsíc ve Štrasburku a kolegyně Trautmanová se před 25 a 20 lety jak Eh, zasadila o to jako primátorka Štrasburku, jako starostka, aby vytlačili auta ze Štrasburku a dali tam tramvaje, což se jim povedlo. Pokud je o fond soudržnosti, tam je 68,7 miliard euro a i ten, z tohoto fondu by 10 miliard mělo jít na TNT. To znamená 58,7 miliard máme, ale pro ty méně rozvinuté regiony. To je pro opatření eh, pro ty, kteří ještě nejsou na evropské úrovni. A je to podobné jako u Fondu pro regionální rozvoj. Nejsou tam žádné rozdíly. Cíle 2020 EU platí samozřejmě i pro fond soudržnosti a možná, že bychom mohli říci ještě zabránit eh, provozu, převést ho a zlepšit ho, protože můžeme uvádět nesmyslné příklady. Uvádím je nejen já, říkají to i jiní, ale Tady můžeme zabránit a zlepšit situaci značně. Ty investice by měly probíhat eh, také podle určitých kritérií. Nechceme investice, které zvýší emise CO2, nechceme eh, investice, které sníží evropskou hodnotu. Chceme víc Evropy, nechceme uh, Eh, zatížit životní prostředí tak, abychom předali dětem našich dětí prostředí, které, za které nebudou muset platit. A nechceme investice, které zvyšují externalitu. Pokud je o přílohy, tak tam je to podobné jako u regionálního fondu a to jsou takové první informace a jsem teď velmi zvědav na příspěvky ostatních abychom se dostali ke konkretizaci a už teď děkuji za pozornost. Thank you, Mr. Kramer, Mr. Grosch for the PPE. Děkuji, pane Kramere, nejdříve pan Grosch za EPP. Já bych chtěl poděkovat kolegovi Kramerovi za úvod. To, co komise navrhuje na tomto místě, je ve srovnání s minulostí, pokud je o strukturální fondy, eh, velice zajímavý nástroj. Eh, především pro nás ve výboru pro dopravu. Myslím, že eh, na cílech se všichni shodneme, ať už to jsou cíle 2020 nebo trvalá udržitelnost. Ta je, myslím, ještě více zohledněna, než jak řekl Michal celé řadě kapitol se zmiňuje životní prostředí a trvalá udržitelnost. Nicméně, myslím si, že je třeba, abychom tuto příležitost využili na to, aby to, co se nazývá podmíněností, aby se zde skutečně odráželo. A já se ještě vrátím k financování. Myslím, že když hovoříme o financování, je naprosto nutné, abychom ve zprávě jasně eh, zdůraznili propojení s projektem CEF, ale také propojení s dalšími finančními nástroji, které by se měly používat. Eh, jedná se o projektové dluhopisy, které mohou být efektivní. A mychom, myslím, že bychom měli říci, jakým směrem by se tyto věci měly ubírat. Za druhé, je třeba, abychom zde ve výboru jasně řekli, že investice do dopravy jsou eh, dvojnásobně pozitivní investice. Eh, je třeba, aby to nebylo vnímáno tak, že bereme z Fondu soudržnosti 10 miliard na dopravu, už tak se vydává dost peněz na mobilitu. Je třeba, abychom tuto příležitost využili na určité uklidnění pokud jde o debatu o využívání prostředků. Důležitá věc je princip podmíněnosti. Komisaři Hánovi jsme řekli, že jsme připraveni dodat z výboru software. Oni mají hardware, to je struktura a my můžeme dodat obsah. Cestovní ruch to je něco, na co se opět zapomíná. Ten je třeba více zdůraznit v jednotlivých programech. Dále CO2, to musíme eh, zdůraznit, tam je potřeba také zmínit dopravu v souvislosti s CO2. Dále propojení eh, s páteřní sítí, ale i eh, doplňující sítí je zásadní věc. Eh, zde je důležitá otázka komplementarity a využívání strukturálních fondů. Strukturální fondy se eh, mohou eh, využít tím způsobem, že se z nich bude investovat na regionální úrovni. Další věc, věc sociální fond. Tam jsou zásadní vzdělávací možnosti. Vidíme, že v některých oblastech dopravy je vysoká poptávka po eh, vzdělaných pracovnicích. A já si myslím, že to je věc, která by se dala řešit v rámci sociálního fondu, tak aby v budoucnosti byli odpovídající vzdělaní lidé. Dále princip partnerství, to je podle mě princip, který musíme také zdůraznit, protože víme, že některé země Ehm, se ptají na využívání evropských prostředků, eh, ptají se na doplňkovou síť a na to, zda je zde dodržovaná subsidiarita. Ehm, myslím si, že ten princip partnerství je částečně odpovědí na obavy členských států. Eh, regionální, eh, lokální místní úroveň bude naprosto e, zrušena e, v těchto věcech, anebo e, naopak bude zde princip partnerství, aby se spolupracovalo mezi všemi úrovněmi. Já myslím, že partnerství a subsidiarita jsou zde důležité věci. Měli bychom je zdůraznit. Další věc. Moderní technologie, informační komunikační technologie jsou důležité pro bezpečnost. Myslím, že to je věc, která by zde také mohla být více zdůrazněna. A poslední věc, ta se týká rovněž dopravy. Neměli bychom eh, jenom zmínit úzká místa a eh, propojení přes hranice, ale je potřeba, abychom zde navrhli také možnost financování. Eh, včera některý kolega řekl, že transevropské sítě nejsou na to, aby se propojily dvě malá města. Ale já si myslím, že je potřeba, abychom zde stále zkrátka zmínili možnost financování nejrůznějších projektů, posilování dopravy a cestování cestovního ruchu. Už teď můžeme dát odpovědi některé otázky, které se nás eh, budou později týkat v diskuzích o transevropských sítích. Paní Sehnalová za SAD. Děkuji, děkuji za slovo. Eh, já bych asi obecně začala eh, s těmi fondy společného strategického rámce. Já si myslím, že tady eh, je třeba ten návrh přivítat a na něm ocenit zejména větší orientaci na výsledky a kontrolu, větší transparentnost nařízení a zjednodušení systému financování projektů. Pokud se týká dopravy, zmíním strategickou prioritu číslo 7 a určitě tedy podporuji tematickou koncentraci prostředků z těchto fondů na podporu udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách. Eh, já si myslím, že je zapotřebí se zaměřit na podporu rozvoje kvalitní infrastruktury a v nových členských státech se realisticky bude jednat i o silniční dopravu, eh, a to za účelem naplnění cíle teritoriální soudržnosti. Eh, tento cíl, pokud si vzpomenete, jsme akceptovali také v Bílé knize o dopravě do roku 2050, ale samozřejmě souhlasím i s tím, že musíme podporovat udržitelné druhy dopravy. Souhlasím samozřejmě i se zmínkou o e, podpoře cestovního ruchu. E, kde e, si myslím, že je zapotřebí ještě diskutovat, to je skutečně v rámci rozdělení rozpočtu otázka vyčlenění 10 miliard pro nástroj propojení Evropy a tady nastavit jasná pravidla, jak budou nové kohezní státy moci připravit kvalitní projekty tak, Eh, aby nedošlo k výraznému snížení prostředků, které jsou pro ně na tuto teritoriální soudržnost vyhrazeny. Eh, princip solidarity si myslím, že v tomto eh, případě nesmí být nahrazen principem soutěže mezi kohezními státy. Pan kolega Groš tady zmínil smlouvu o partnerství. Já ji samozřejmě vítám Myslím, že je dobrou ukázkou naplnění víceúrovňového přístupu v regionální politice eh, a umožní všem partnerům určit si své priority s ohledem na individuální podmínky eh, jak jednotlivých států, tak samozřejmě regionů a místní úrovně. O čem bych ale ještě chtěla diskutovat a na co bych chtěla upozornit, je zejména porovnání výsledků na základě přesněji stanovených indikátorů, jako je tomu například u kohezního fondu. Eh, byla tady zmíněna makroekonomická podmíněnost. Eh, já si myslím, že i tady je ještě prostor pro eh, debatu protože tato podmíněnost má podle komise více motivovat členské státy k dosažení předem stanovených cílů a sladit provádění programů se zprávou ekonomických záležitostí EU, ale to je podle mého názoru diskutabilní, eh, zda zrovna tímto způsobem kondicionalita by se obecně měla vztahovat na problematiku řešenou v rámci kohezní politiky a nikoliv eh, tak úplně na faktory, které kohezní politika jako taková neřeší. Další otázkou, kde mám ještě e, tedy otazníky, e, je nastavení výkonnostní rezervy, tedy vynětí 5% z rozpočtu jednotlivých fondů, e, které budou během přeskumu v roce 2019 přiděleny těm státům, jejichž programy splnily nastavené milníky. Myslím, že tady musíme trošku být opatrní a diskutovat o pozitivech i negativních dopadech tohoto nástroje. Protože jsem stínovou zpravodajkou i e, ke zprávě ke koheznímu fondu, tak mi dovolte e, ještě několik poznámek tady. E, já si myslím, že obecně je zde vidět snaha poučit se z předchozích období a reagovat na novou situaci Eh, přesto si myslím, že i tady v tom návrhu řada míst, kde je eh, třeba najít přijatelné řešení a podporu i u členských států, stejně jako v případě včerejší debaty o TNT. Eh, rozdíly v úrovni infrastruktury jsou stále příliš velké a nejlepší způsob, jak tuto mezeru vyplnit, je velmi, velmi citlivé téma. Za důležité eh, považuji stanovit opravdu jasné, závazné a neměné definice a indikátory pro přípravu kvalitních projektů a dosahování cílů politiky soudržnosti. Eh, je třeba stanovit měřitelné výsledky a realistické termíny pro jejich naplnění. A proto podporuji seznam společných ukazatelů úspěšnosti, tak jak je tomu eh, právě v tomto nařízení. Vítám, eh, velmi vítám návrhy komise na posílení kontroly řízení, zjednodušení administrativní zátěže a důslednější monitorování ve fázi provádění projektu. Proto si myslím, že spíše by bylo vhodné podpořit právě tuto větší důslednost u systému kontroly provádění eh, a využití investic, než omezovat národní alokace a podporovat negativní soutěž mezi novými členskými státy. Eh, ta diskuze o přesunu 10 miliard z kohezního fondu na CEF, eh, zopakuju, je to citlivá otázka, částka odpovídá 15 rozpočtu vyhrazeného pro kohezní fond a proto je třeba vyjasnit a upravit eh, podmínky tak, aby nepředstavoval hrozbu reálného odlivu prostředků na klíčovou infrastrukturu v těchto kohezních zemích. Měli bychom zamezit riziku, aby došlo k nerovnému rozdělení těchto prostředků. Projekty jsou nadnárodního charakteru a mají mít centralizované řízení evropskými koordinátory. Eh, je třeba i zde jasněji vymezit projekty společného zájmu a definici přidané hodnoty první řadě bude eh, také nutné jasně vymezit cíle a výhody nástroje CEF eh, pro členské státy tak, aby nepůsobil jako potenciální hrozba odlivu prostředků pro nejchudší regiony v kohezních členských státech. Eh, v konečném důsledku by neměl vést ke snížení celkové alokace pro jednotlivé kohezní státy a měl by spíše ex post být důsledně uplatňován systém kontroly a princip use it or lose it Zmíním ještě dvě, eh, dvě oblasti, a to stanovení stropu pro příděly prostředků na soudržnost eh, na hranici 2,5 HDP, protože tady samozřejmě chápu záměr eh, zajistit fiskální stabilitu států EU v současném krizovém období. Nicméně problémy a chybovost v čerpání prostředků eh, nelze řešit jejich snížením, ale v první řadě opět se spíše zaměřit na lepší koordinaci, zjednodušení administrativní zátěže, zlepšení správní kapacity a důslednou kontrolou provádění prostředků. Je, myslím, dobré se zaměřit také na to, eh, jaké budou dopady tohoto nařízení a jak a proč byla právě tato hodnota zvolena. A úplně poslední poznámka. Eh, myslím, že při eh, důrazu nebo při eh, volení Eh, investičních priorit bychom se také měli zaměřit na kvalitní a bezpečnou infrastrukturu. Eh, zejména si myslím, že oblast bezpečné silniční eh, infrastruktury je velmi důležitá. Na vesnických nebo na těch venkovských silnicích se odehrává více než 75 dopravních nehod a mm, bezpečnost na silnicích je samozřejmě také jasná priorita, ať už v těch klíčových zprávách dopravních výborů, jako je Bílá Bílá kniha o dopravě Vize 0 do roku 2050 v oblasti bezpečnosti a v neposlední řadě bezpečnost v rámci strategie e- Evropa 2020. Děkuji. Mr. Ugias. Grazie, prezident. Děkuji, pane předsedo. <clears throat> Já chci poděkovat kolegovi Kramerovi a říci, že je pozitivní, že zde teď eh, eh, definujeme ty klíčové body eh, návrhu a diskutujeme o nich. já jsem členem výboru REGI, takže já jsem zažil, jak jsme již do hloubky o této tematice tam diskutovali. Já myslím, že musíme být z premisy, Eh, která vyplývá i z dalších stanovisek a zpráv, a to je, že toto je něco skutečně výjimečného, zvláštního a i vzhledem k tomu faktu, že zde eh, budeme mít jedno nařízení pro pět fondů. A eh, proto si myslím, že bychom měli mm, mít takový integrovaný náhled na ty různé politiky a tematiky a měli bychom se snažit to nějak skoncentrovat do jednoho přístupu a to povede ke zjednodušení norem a zároveň to bude znamenat i náš integrovaný nebo integrující přístup. Rovněž bychom měli podpořit komisi v tomto našem stanovisku a především eh, vyjádřit pochybu vyloučení Evropského parlamentu při přípravě společné strategie. Takže to bychom měli jasně zde říci, že chceme být zapojeni do dialogu a do rozhodování o této politice. A mm, nemůžeme pouze říci, ano, souhlasíme s principem a ať zbytek udělá komise nebo rada. To ne. V tomto stanovisku bychom měli jasně toto deklarovat. A e, i je třeba i ocenit tu snahu stanovit si priority, prioritní témata, Neměli bychom se nějak utápět eh, v mnoha mm, podrobnostech, ale jasně si stanovit hlavní tematiky. Chci připomenout kolegům, kteří správně řekli, že jsou překvapeni, protože v okamžiku, když se stanovují priority, eh, které i vlastně jsou uvedeny ve strategii 2020. Eh, takže teď, když jde o dopravu, no tak přece tady i musí jít vždy o udržitelnou dopravu, to je jasné z toho. A mm, to bychom, na to bychom neměli zapomínat. Další kapitola. Kondicionalita ex ante a ex post. Já myslím, že e, ty podmínky ex ante jsou v pořádku, tedy prověřovat ty podmínky, které případně zakládají možnost e, odchýlit se od fondů a e, tedy zhodnotit ex ante ty obecné podmínky, které vyplývají z, norma, z norem, z praxe a tak dále. Takže to se týká toho, že evropské instituce musí to chtít po členských státech a po příslušných regionech, aby to konkrétně řekli. Ale jsem překvapen, pokud jde o makroekonomické podmínky ex post. A to z konkrétního důvodu, poněvadž zde e, my na jedné straně. Takže my e, vlastně máme eh, jednu tu národní partnerskou smlouvu a potom hm, v, tom, v rámci tohoto můžeme mít eh, regiony, které budou hm, správně, řádně aplikovat ty politiky a čerpat takto z fondů, ale potom i regiony, které zrovna se nechovají, jak mají. A potom, kdyby mělo dojít ke komplexnímu ke komplexnímu sankcionování, tak toto přece to musí být odraženo nějak. A Mhm, takže tady bychom měli zavést takovou eh, eh, brzdu trochu, eh, abychom tedy určitou brzdu, určitým způsobem omezit tu kondicionalitu, makroekonomickou kondicionalitu ex post. Já souhlasím i s tím, co je řečeno na adresu železničních projektů, komplementárnost, ano. A měli bychom, tím uzavírám, také i velice jasně zde eh, vyjádřit ten apel na cestovní ruch a říci, že potřebujeme mít i podporu, finanční podporu pro eh, tuto eh, významnou aktivitu, která je tak významná pro naše instituce, pan Rike. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat Michálovi Kramerovi za prezentaci. Já budu velice stručný. První věc. Jde o finanční nařízení. To je třeba si uvědomit. A samozřejmě takto je to třeba vykládat. A za druhé je zde velký rozdíl mezi strukturálními fondy typu, eh, eh, eh, tedy fond sociální nebo tedy fond strukturální, sociální nebo pro rozvoj tedy regionu regionální, takže to je něco, o čem se diskutuje z regiony, kdežto fond soudržnosti je fond národní, tedy o kterém se jedná s národními vládami. A Mm, takže proč to je třeba rozlišit? Eh, tady to, o čem se mluví, to je něco, co je průřezové, horizontální, tedy jde to napříč celou Evropou, napříč všemi tématy, která jsou ve strategii 2020. Takže je třeba si to uvědomit, protože mm, u těch prvně jmenovaných jde o i regionální aspekty. Také ty fondy určené pro investice do dopravy jsou většině, většinou z eh, toho regionálního fondu, i když máme třeba eh, eh, dopravu jako TNT, tak eh, asi je to 27 miliard ročně, které jdou z Evropy a které právě jdou eh, přes eh, ten regionální fond. A když to třeba porovnáme s tou výkonnou agenturou TNT, miliarda ročně, a nebo ten tedy fond CEF, třeba tedy fond soudržnosti, tak je třeba si uvědomit, že to je jinak. A proto je třeba se pokusit, eh, pokusit pomoci eh, tomu, eh, té analýze podmínek ex ante, aby to bylo v souladu s našimi tématy, s Evropou 2020. Já nebudu hovořit o detailech, protože Eh, to bychom se dostali do detailů finančního nařízení. Ještě k tomu fondu soudržnosti pár slov. Já jsem stínovým zpravodajem, ale především o tom chci mluvit, protože to je tady pro nás nejvíce relevantní pro ten nástroj Connecting Europe Facilities. Facility. Jde tento nástroj těch 67 eh, miliard, jak se zde navrhujete, ale pouze ve fázi návrhu, připomínám v rámci tého letého finančního rámce. Takže těch 67 z Fondu soudržnosti, to jsou miliardy určeny na témata dopravy, pouze tedy na snižování nebo zlepšení tedy ekologie a potom i na mm, přidruženě na energetiku, pokud se to týká zlepšení ekologie. Takže jde tedy pouze o tato témata. Ale co není zde řešeno, a to je podle mě problém, je, že nic neříkáme o těch typech dopravy, které lze podporovat, respektive je to příliš vágní v návrhu nařízení. A to, to musí to být projekty, které mají e, přidanou hodnotu evropskou, intermodální přidanou hodnotu, e, a, e, takže to se tam moc neříká. A potom další druhý důležitý bod, poněvadž to finanční nástroj. Jak e, e a jaké somy se dají členským státům, pokud jde o dopravu? To znamená, e, musí se to předem rozdělit ty částky v těch státech nebo ne? A ty částky, které se udělí, je to ve formě subvencí? E, nebo e, záruk nebo jiných nástrojů, e, které budou takovou finanční pákou. A potom, jaké to procento evropských peněz lze věnovat v rámci Fondu soudržnosti na tyto operace, které budou odsouhlaseny, tedy rozdělení těch fondů, například typ nástroje, který se má použít, to jsou důležitá témata. Ten problém, kdo dřív přijde, ten dřív mele, to je problém, který se těžko aplikuje na fond soudržnosti. A ten eh, princip use it or lose it, eh, takže to je často také problém. Máte hodně států, které mají problém to nějak eh, zpracovat. Takže podíl toho procenta, otázka managementu, řízení, to také není tam dostatečně precizována, precizováno. A již jsme i slyšeli, ta průřezovost, eh, eh, tedy horizontálnost, o tom se také musí tady eh, hodně no, mluvit. A jak řekl Michal, tato témata dopravy jsou témata, mm, jako kvalita dopravy, to je velice relevantní pro cestující, ne pouze z pohledu těch kilometrů, kolik se postaví. A potom zde máme tedy ty nástroje ty, typu European Facilities, tak to je sice v úvodu zmiňováno, ale ne v textu samotném, ne v normativní části. A těch 10 miliard eh, v rámci CF to bude řídit kdo? Výkonná agentura na základě kritérií hm, fondu soudržnosti nebo na základě kritérií jiného fondu, jiných kritérií? To jsou velké otazníky. A nařízení tady je dost vágní v tomto. Mrs.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 o směrnici o účinnosti, energetické účinnosti. O té se nejednalo tady, ale ve výboru ITRE. Když jsme chtěli mluvit o konkrétních tématech eh, strukturálních fondů, tak nám bylo řečeno, že nařízení stanovuje pouze výjimky a omezení a rámcový dokument, což nebyl legislativní nástroj, tak to je to správné místo, kde se to bude pojednávat. Já doufám, že se to nestane tady u tohoto balíčku, který se týká fondu, poněvadž musíme být legislativně systematičtí, konsistentní. Všechny ty eh, základní kritéria, jako způsobilost, eh, ty různé limitace, to by všechno mělo být upraveno přímo v nařízení a ne v nějakých dalších eh, dokumentech jaksi podzákonných, jako třeba je Eh, právní rámec, eh, což eh, není legislativní akt. Dále rozvoj městské dopravy. Náš výbor by měl apelovat na to, aby toto téma také bylo upraveno v nařízení o strukturálním fondu. Chci vás upozornit na to, jak říkal pan Rike také, že jsou určité fondy, které jsou určeny regionálnímu rozvoji a proto bychom měli zde ale vzít do úvahy i princip subsidiarity členských států. A v Bílé knize o dopravě, která byla odsouhlasena minulý rok, tak tam se právě hovoří o rozvoji městské dopravy. A v nadcházejícím několikaletém finančním rámci bychom neměli mít eh, více prostředků mm, pro místní samozprávy na rozvoj městské dopravy, pokud nepředložili a nemají tedy plán rozvoje eh, městské dopravy v čele nějakého nezávislého auditu, který jim ten plán odsouhlasí. Já si myslím, že to je nebezpečné a je tady i určitý rozpor s principem subsidiarity. Doufám, že se to všechno vyjasní v nařízení nebo nařízeních, o kterých zde hovoříme a které se týkají čerpání strukturálních fondů v nadcházejícím letem finančním rámci. Co se týče těch 10 miliard z fondu soudržnosti, souhlasím, že je třeba, aby tyto prostředky se věnovaly regionům Eh, které spadají pod kritéria konvergence, a to především eh, v oblasti dopravy. Ale také i na druhé straně je důležité mít ty národní alokace. Eh, ve v tom finančním balíčku, mm, který se týká tedy budoucnosti fondu, tak členské státy přijdou asi o 10 ze strukturálních fondů. A proto je třeba, aby těch 10 miliard, které budou určeny na projekty dopravy, nebo které mohou být určeny na tyto dopravní projekty v nových členských státech, které spadají pod kritéria konvergence, tak toto nelze vnímat jako eh, prostředky, o které by ty státy přišly. Proto podporuji národní alokace. I když by se pořád měli věnovat transportním dopravním projektům, protože tady máme velký deficit při rozvoji dopravní infrastruktury. Za čtvrté podporuji rozvoj námořní a železniční dopravy, ale zároveň vás upozorňuji, že nové členské státy konkrétně potřebují také projekty pro rozvoj silniční dopravy. Pan Kramer říkal, že silniční doprava hodně znečišťuje prostředí, ale v Rumunsku silniční doprava znečišťuje, poněvadž nemáme dálnice, poněvadž máme zácpy na silnicích a není ta doprava efektivní. Proto musíme dostat podporu, abychom mohli investovat do výstavby dálnic, rycho, eh, eh, vysokorychlostních komunikací a terminálu. Proto eh, musíme rozvíjet eh, dopravní, silniční dopravní infrastrukturu v nových členských států a doufám, že to tam tak bude v těchto nařízeních. Děkuji, paní Lichtenberger. Ja, herzlichen Dank. Děkuji. Chtěla bych krátce zareagovat na některé z bodů, které tu zazněly. Princip use it or lose it. S ohledem na finanční krizi která se dotýká různých zemích různě tady bychom se mohli dostat do potíží. Myslím, že musíme zohlednit také to, že za určitých okolností toho současného tlaku se některé projekty nebudou realizovat a dokončovat tak rychle, jako se původně počítalo, protože na straně druhé máme kofinancování národních států, které zase zvyšují zadluženost, takže z hlediska této finanční mechaniky bychom měli být s principem use it or lose it opatrní právě v případě těch států, které jsou pod obrovským tlakem. Nevím, jestli bychom tady neměli udělat nějaká zvláštní opatření. Druhý bod. Kolegyně Tykao o tom hovořila. Ano, samozřejmě v některých nových eh, státech eh, je potřeba eh, tu síť rozvinout, pokud jde o silnici, síť silnic, tak ještě není tak rozvinutá. Na druhé straně ale, myslím, je třeba konstatovat, že pokud bereme princip udržitelnosti vážně, tak bychom neměli opakovat všechny chyby, které jsme udělali v, ve starých členských státech, v těch nových. Udělali jsme mnoho zkušeností a víme, že ne každá novostavba nebo nově postavená infrastruktura nepřispívá k řešení dopravních problémů, někdy naopak. A proto podle mého názoru právě princip, o kterém hovořil kolega, to je princip kontrol ex ante a ex post, jeden ze základních prvků eh, v právním výboru se zabývám implementací eh, evropského práva a je to vždycky nepříjemné, když až ex post zjistíte, že se udělala velká chyba, která v podstatě neodpovídala záměrům a principům EU. Takže eh, pak dochází k, k tomu, že se vysloví důtka tomu členskému státu a podobně. Takže proto říkám neopeko, neopakovat chyby, které jsme udělali. A měli bychom zohlednit ve velké míře to, co společně, a to se týká i těch, kteří chybují, společně rozhodneme, pokud jde o principy evropské infrastruktury. To je základní problém, před kterým opakovaně jsme, zejména pokud jde o silniční infrastrukturu, tam bychom měli udělat určitá opatření ex ante partnerství, tak jak to ohlásí členský stát, tam musíme potom říci ano, ohlásili jenom projekty, které částečně vyhovují kritériím nebo už vůbec nesplňují kritéria, která jsme stanovili. To by bylo velmi zvláštní partnerství. Tady Vím, že mnohé členské státy, ale i staré, chtějí sami rozhodovat eh, ve všem a vždy o tom, co se má stavět, ale otázkou je, co se má kofinancovat. To jsou věci, které jsou důležité a když tady ty principy opustíme, které jsme si stanovili, tak za zase se dostaneme do diskuze o obrovských částek o které tady jde a bude velmi obtížné, abychom trvali důvěryhodně na těchto principech. Myslím si, že tyto principy a zásady jsou velmi důležité a pro mě, jak už jsem říkala, je zásadní otázka, zda tady je partnerství reálné, pokud záměry některých členských států jdou opačným směrem. Last but not least, Mrs. Ayala Sender. Jako poslední, paní Ayala Sender. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu Kramerovi za návrhy a očekávám tedy s napětím jeho zprávu. Chci zdůraznit pár věcí. Chápu, že eh, eh, teď asi eh, E, nemáme ještě k dispozici všechny ty dokumenty, které se týkají investic, ale e, o co nám jde, je, aby to byla ekologická zelená pracovní místa úzce propojená s udržitelným rozvojem a abychom i z tohoto pohledu vše hodnotili, ale víme, že zatím e, tady komise se nesnaží dostatečně ani nemá dostatečné podklady, aby mohla zanalizovat celou tu přidanou hodnotu. hodnotu. A to tež platí i proto, že je nutné aplikovat e, ta eh, ukazatele z toho pohledu, co nás zajímá, tedy udržitelná doprava. A eh, také i je třeba, aby kromě lokální spolupráce eh, abychom i nastolili větší spolupráci, tedy nadnárodní spolupráci a zde v tom fondu soudržnosti e, by měla být i otázka řešení konfliktů na úrovni regionální a národní, a lokální, pardon, když jde o velké investice do velkých infrastruktur. A e, tedy mm, jak e, potom se třeba, když E, třeba ta národní úroveň nedostatečně zohlední potřeby lokální nebo regionální úrovně, kdo bude řešit ty konflikty. A potom i e, národní strategie. Národní strategie e, musí být propojeny s těmi regionálními a lokálními iniciativami, protože zde často jsou to národní rozhodnutí, která jsou přijata nahoře a potom jak si spadnou dolů na ty lokální, regionální úrovně aniž by se s nimi stotožnili. Podpora měst, městské dopravy, to je důležitý návrh. Zde komise se hodně k tomu zavázala a je třeba to podpořit. Zde samozřejmě máme subsidiaritu, ale je třeba věnovat velkou pozornost městské dopravě, která musí být také inovační a udržitelná a e, jak to platí pro fond soudržnosti, tak i pro e, e, regionální rozvojový fond. A cestovní ruch. Cestovní ruch hraje důležitou roli. A máme tady konečně právní základ pro financování cestovního ruchu a cestovní ruch by měl mít vlastní strategii a zde bychom měli jasně říci vlastně i je třeba rozšířit tu spolupráci i na regiony, které nepatří do Evropské unie. Bude to spolupráce tedy mezi těmi, které patří a které nepatří, to znamená spolupráce v oblasti dopravy se třetími zeměmi nebo sousedními zeměmi. A dále i, jak řekl pan Kramer, eh, ve svých návrzích vlastně poprvé nejenom se zde eh, Eh, se zde stanoví tedy eh, eh, různé tedy překážky, ale také i se to snažíme řešit. To znamená, kam půjdou peníze třeba, které se nevyčerpaly. A já si myslím, nevím, zda by to mělo být přes delegované akty, já myslím, že i do toho by parlament měl mít co říci, tedy jak použít ty nevyužité prostředky. Děkuji. Paní Lenklajer za komisi. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. A děkuji za veškeré příspěvky do diskuze, které pokryly celou řadu otázek. Já bych chtěla reagovat na některé z nich. To, co zde zaznělo, se soustředí na to, co se snažíme dělat a se návrhy legislativních eh, eh, dokumentů. Chceme zajistit, aby veškeré programy financování EU se soustředily na cíle EU 2020. To znamená inkluzivní, ehm, inteligentní, trvale udržitelný růst. E, je třeba, aby finance e, byly přesunuty na národní úrovni na ehm, dohody o partnerství a poté se to promítlo na e, úrovni regionální. Jak jsme zmínili, navrhujeme akt v přenesené pravomoci v, s ohledem na Lisabonskou smlouvu. Nicméně v parlamentu a v radě k tomu zazněly určité připomínky. Komise připravuje v následujících dnech pracovní dokument, který bude řešit tuto otázku. Pokud jde o konečný status, Eh, to je něco, co bude trvat, eh, co se bude učovat ještě později, co bude trvat déle, nicméně daný pracovní dokument týkající se obsahu bude k dispozici za několik dní. Eh, máme 11 tematických cílů, které se budou týkat Evropského fondu pro regionální rozvoj i fondu soudržnosti. V rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj navrhujeme 80, 60 nebo 50 eh, koncentraci na tři konkrétní témata. To jsou inovace, konkurenceschopnost malých a středních podniků a eh, nízkouhlíková ekonomika. Nízkouhlíková ekonomika to je něco, co se zde zmiňovalo v celé řadě příspěvků dnes dopoledne. Dále chceme se více soustředit na výsledky. Máme politiku, která se snažila dlouhá léta pravidelně zjišťovat, jakým způsobem byly fondy využity. Nicméně my to chceme zlepšit. Od začátku, eh, od, od samého začátku projektu až po implementaci. Eh, máme zde společné indikátory, tak abychom lépe viděli, eh, na co se fondy v Evropské unii využívají. Eh, zároveň eh, se to týká podmíněnosti ex ante. Jde nám o to, aby zde existovala kontrola. Předtím, než financování bude vydáno na výzkum nebo na dopravu, potřebujeme mít strategii. Potřebujeme chápat, jak to celé zapadá do celkového plánu pro dané město, daný region nebo daný členský stát. Zároveň zde máme přístup ehm, cukru a byče. 5 má být alokováno na základě výsledků. Pokud jde o makroekonomickou podmíněnost, to je něco, co je eh, relevantní pro politiku soudržnosti. Jde o sladění politiky soudržnosti s ostatními politikami EU a s zprávou hospodářských záležitostí. Pokud jde o zjednodušení, eh, Zjednodušení není cílem jenom této politiky, ale všech politik v rámci víceletého finančního rámce. Snažili jsme se eh, tedy postupy zjednodušit. Pokud se eh, podíváte na eh, prvních osm článků nebo 18 článků, ty se budou týkat stejně všech různých fondů, tak aby zde byl stejný přístup v případě všech fondů. Dále zde máme další ustanovení, které se snaží o zjednodušení, například ehm, elektronický přístup a tak dále. A e, specificky, pokud jde o dopravu, e, Snažíme se posílit partnerství. Parlament byl velice aktivní, pokud jde o snahu zdůrazňovat důležitost partnerství v nadcházejících programech. Politika soudržnosti vždy byla jednou z politik, z politik která se snaží zahrnout nejrůznější partnery a dostat je ke stolu. A partnerství bude zahrnuto do všech eh, fází programování, včetně hodnocení. Zároveň zde bude kodex chování, který schválí komise. A to je reakce na požadavky parlamentu, eh, na požadavky výboru REGI a výboru ECON. Zároveň Eh, chceme v nadcházejících týdnech eh, právě eh, připravit pracovní dokument týkající se tohoto tématu, aby všechny informace byly jasné. Ještě předám slovo kolegovi, který bude hovořit konkrétně o dopravě. Ano, dobrá, můžete pokračovat, pokud Michael bude potom stručný. Děkuji, pane předsedo, jenom několik slov. Budu skutečně stručný k tématu dopravy. To, co vidíme v nařízení, odráží eh, ostatní legislativu v oblasti dopravy. Samozřejmě jsme se podívali na Bílou knihu o dopravě a další dokumenty. Všechno se zde odráží. Nařízení, která máte před sebou, představují velký krok v podpoře trvale udržitelné dopravy. To vidíte jak v tématech, tak v investičních prioritách. Zároveň jsme se snažili a podporovat typy udržitelné dopravy, a to konzistentněji než v minulosti. Také se snažíme registrovat investice do trvale udržitelné dopravy, abychom měli dostupné informace. Zároveň zde vidíte požadavky týkající se podmíněnosti ex ante. Ty mají pomáhat členským státům a podporovat e, projekty pro trvale udržitelnou e, dopravu bez nějakých problémů. V současné době některé členské státy uh, Eh, s tím mají problémy. Hlavně pokud je o některé druhy dopravy. To je asi všechno z mé strany. Michael, eh, chceš to všechno nějak schrnout? Ja, <clears throat> erstmal möchte ich... Äh, ano. Nejdříve chci poděkovat všem za jejich eh, příspěvky a Myslím si, že budeme spolupracovat podobně výborně jako u dopravy. Kolega Groš o tom ví, eh, takže já oslovím jednotlivé frakce a teprve potom předložíme 24.4. zprávu a 31. května by se mělo hlasovat a 29. nebo 30. května závěrečná rozprava. Ještě jsem zapomněl na delegovaný právní akt, o kterém jsem se nezmínil. Kolega byl první, kdo o tom promluvil. Samozřejmě pro zaměstnance komise je výborné, když mají na všechno delegované akty, ale pak také musí být, je to otázka eh, toho, že nejsou zvoleni. Já osobně jsem proti tomu, abychom jim vystavili eh, blankošek. Myslím si, že to neuděláme. Proč bychom jinak byli voleni? Eh, že bychom jim dali volnou ruku, aby mohli pracovat? Já myslím, že to ne. A doufám, že to bude, s tím bude souhlasit i valná většina parlamentu. Ještě jednu věc eh, k paní Tykao. Samozřejmě, nové členské státy eh, potřebují budovat silnice, to vím. Ale vím, že právě v nových členských státech od té doby, co jsou členy EU, se investovalo zejména do silnic a železnice se velmi zanedbávaly. Platí to i pro Rumunsko. Já jsem chtěl jet eh, železnicí v Rumunsku a když jsem viděl, jak eh, dlouho železnice jede, tak jsem prostě musel jet autem. Platí to pro Maďarsko pro Polsko, ti nemají nic připraveného, eh, teď mají 1,2 miliardy na železnice a neinvestovali je. A jedna věc je jasná, pokud v příštích 20 letech eh, budeme doplňovat a rozšiřovat eh, silniční síť eh, v Rumunsku, tak eh, na železnici bude pozdě. Je třeba mít na paměti oboje a kde to jde z hlediska emisí CO2 i jízdních časů mezi Berlínem a Hamburkem. Od té doby, co tam máme rozumné jízdní časy na, na železnici, tak železnice má téměř u všech přednost. Je to otázka účinného dopadu, účinného efektu. Eh, samozřejmě nejsem dogmatik, abych eh, tvrdil, že nebudeme rozšiřovat silnice, ale mobilita je důležitá a skutečně bez změny mobility nezměníme svůj přístup ke klimatu a nebudeme ho chránit. Mnohokrát děkuji, Michael. Jak jsi řekl, 31. května by se mělo hlasovat ve výboru, takže počkáme na zprávu, poté bude diskuse, stanovíme lhutu pro návrhy a tak dále. Dobrá, všem mnohokrát děkuji. Tímto se dostáváme na konec eh, schůze dnes dopoledne. Sejdeme se opět ve tři hodiny. Čeká nás představení studie o fi- nástrojích financování TENT. E um,